Ja, guten Morgen, liebe... Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já tímto zahajuji naše dnešní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Srdečně vás na toto zasedání vítám. A pustíme se do pořadu jednání. Mikrofon funguje, že ano? Máte k dispozici návrh pořadu jednání, jsou k němu nějaké připomínky? Není tomu tak? V tom případě můžeme přejít k bodu číslo jedna a tím je zpráva o cestě na Litvu. Eh, my jsme jako úvod k diskuzi o zprávě Marinesku se na místě informovali o vyřazení z provozu někdejší atomové elektrárny v Ignalíně. Závěrečnou zprávu z delegace máte k dispozici. My jsme na místě zjistili, že konflikty které přetrvávají mezi účastníky projektu, že dosud nebyly vyřešeny. Cílem naší práce tedy je, abychom na základě zprávy účetního dvora nalezli nejlepší možné řešení pro evropského daňového poplatníka. Je to určitě v zájmu také litevských občanů, a neexistuje rozpor mezi zájmy litevských občanů a všech občanů Evropy. Je politickým cílem, aby tato bývalá elektrárna byla zrušena a také řádným eh, způsobem demontována. Přičemž soudní zpráva, tedy zpráva dvora, došla k závěru, že náklady jsou pro občany 600 tisíc euro, což se tedy prodražuje s tím, jak se prodlužuje eh, tento projekt rušení elektrárny. Naším úkolem, mimo jiné také podle přílohy 7 jednacího řádu, je dbát o finanční zájmy evropských občanů a to znamená, že toto musíme také hlasitě říkat. A Zpráva tady vyznívá v tom smyslu, že vyzýváme všechny zúčastněné, tedy litevskou vládu a všechny eh, dodavatele, také vedení podniku eh, Ignalína, eh, tedy vyzýváme, aby to neprotahovali, aby našli co nejefektivnější řešení. Mm, byl s námi tady také litevský velvyslanec a obrátil se na mě jako na předsedu tohoto výboru a sdělil mi, že litevská vláda eh, se domnívá, že čísla, která jsou eh, v této zprávě uvedena, nejsou úplná. My jsme nicméně tato čísla shromáždili z oficiálních zdrojů a já jsem slíbil jak litevské vládě, tak také mm, parlamentu, že jakožto eh, předseda tohoto výboru a vedoucí delegace eh, Přislíbil jsem tedy, že mm, pokud zjistíme, že naše čísla nejsou zcela správná, že je tedy necháme upravit. Samozřejmě jestliže používáme oficiální zdroje, tak eh, není zcela naší zodpovědností, eh, tedy ta zodpovědnost za správnost, v podstatě ta oficiální místa, která eh, tato čísla dávají k dispozici, ta jsou zodpovědná za tuto věc. Čili mm, možná, že bychom eh, v rámci debaty také si rádi eh, poslechli názor eh, komise, jak ta vidí naše čísla, čísla v naší zprávě, zda je třeba je doplnit nebo upravit. Já bych jako vedoucí delegace uzavřel tuto problematiku s jasným výrokem, že chceme touto cestou delegace vyslat signál, že problémy se řeší, že si přejeme co nejrychlejší řešení a nemůžeme v tomto okamžiku eh, říci a rozhodovat o tom, v kterých jednotlivých bodech má kdo ze zúčastněných pravdu. My jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a naším úkolem je vyvíjet tlak na komisi, která zde nese speciální zodpovědnost a také na zúčastněné za litevskou stranu, aby se na tom pokračovalo. Já se domnívám, že máme v Evropě příklady, kdy podobné problémy již byly vyřešeny, eh, čili není důvod, aby to na Litvě nešlo. Je v našem společném zájmu, aby to šlo. Čili my jsme všichni zainteresováni na kompromisu, na nějakém eh, řešení a to jsem chtěl všechno ještě jednou závěrem eh, potrhnout. Já bych teď ještě poprosil pana eh, kolegu Kechnara z komise, nezda může, nebo kdo tedy za komise ale zda může komise k tomu zaujmout stanovisko a možná to ještě rozvést, jestli tedy je třeba ty informace doplnit a jestli nám můžete dát dispozici příslušné informace, prosím. Dobré ráno, dámy a pánové. V podstatě bych chtěl uvést tři eh, komentáře ohledně čísel především. Čísla například ohledně investičního projektu jsou správná. Další čísla ve zprávě podle mého chápání a podle toho, jak já jsem to viděl, jsou v podstatě um, otázkou prezentace. Čísla jsou správná, ale nepokrývají například všechno. A při čtení této zprávy, pouze této zprávy, si člověk nemusí udělat správný obrázek. Jen pro vaši informaci, například financování z prostředků EU při odstávce už také bylo poskytnuto pro bezpečné udržování této eh, elektrárny za poslední léta také, takže to je pokryto. Eh, a to je velice důležitá věc. Musíme také uvažovat o sociálních dopadech eh, uzavření elektrárny. Co se týče pak společného výboru mezi EBRD a Litvou, to je povinnost v rámci rámcové dohody a ještě to není implementováno. Co nicméně máme, je, společ, je schůze nebo zasedání eh, společného řídícího eh, výboru. To se děje každý, mm, dvakrát ročně, každý rok. A eh, to znamená s Národní agenturou pro jadernou energii, SBRD a, a dalšími aktéry. A na tomto foru se zabývají všemi těmito otázkami. Pak je to konkrétní projekt B1. Obecně sdílený cíl je ten, aby toto zařízení bylo dokončeno do konce roku 2013, tak aby bylo umožněno tedy um, odstranění paliva z jaderné elektrárny co možná nejdříve, jinak ta odstávka nemůže pokračovat. Eh, Základní dohoda může být pozastavena, pokud nedosáhneme pokroku do poloviny července. Stávající situace vypadá tak, že IPP poskytla takovou cestovní mapu komisi i e, dárcům hledně technických e, možností dosažení dohody. Za poslední dva měsíce e, MPPA kontraktoři se snaží implementovat tuto cestovní mapu, nicméně je zde ještě několik důležitých prvků ke splnění a proto je zapotřebí pokračovat v tomto tlaku. Samozřejmě ještě dnes nemáme žádnou záruku, že tato cestovní mapa skutečně povede k dokončení tohoto důležitého projektu do konce příštího roku. Děkuji za pozornost. Yeah, thank you very much. Now I give the floor. Děkuji a nyní dostanu slovo členové výboru Pěkně Gressle. Děkuji. Já jsem byla v Litvě a byla jsem velice překvapená a šokovaná tím, že po celé roky jsme trpěli, že se tam vyhazovalo velké množství peněz. Ten projekt je velice drahý a v podstatě není až tak důležitý. Nám nejde o těch 30 milionů, ale myslím si, že ono to zase není až tak zanedbatelná částka. A proto se chci zeptat komise, kdo je v podstatě odpovědný za ty dosavatní prodlevy a e, jak budete zacházet s tou 30 milionovou ztrátou? E, bude to vlastně na bedrech daňového poplatníka, řekněme mu, že měl prostě smůlu, nebo za to někdo zodpovídá? A druhá věc. Neměla jsem dobrý dojem s takové té atmosféry, která panovala na tom staveništi, není možné, abychom eh, měli projekt, na kterém eh, pracují lidé, kteří mají takto špatnou, špatnou náladu. Bylo to řečeno, že zde existuje cestovní mapa, ale já si myslím, že mnohé z toho je taktizování, protože jsou před námi nové, je před námi nové vyjednávání o financování, právě se o tom vyjednává ve výboru ITRE. Tedy ptám se, jak udržitelné je to, co máte již na stole, na čem jste se shodli, tu takzvanou cestovní mapu. A co uděláte, když se to znovu nepovede, když to nedopadne? Tedy první otázka. Kdo nese odpovědnost za tu problému? Jak eh, rozdělíte těch 30 milionů ztráty? A třetí otázka, co učiníte, když to opět nepovede k dobrému konci, když to nedopadne? A další věc, nebyl byl by vhodné tam si vybrat nějakou, či zvolit nějakou lepší organizační cestu, Eh, například eh, jsou zde úvahy ve směru neutrálního rozhodce, ale v jeho zájmu by potom bylo eh, ten spor velice prodlužovat, protože to tomu přináší peníze. Takže se ptám, máte nějakou představu o tom, jak dořešit tu situaci? A ještě poznámka k tomu, co poznamenali dva kolegové z Litvy. Jednak si myslím, že někdo, kdo se nezúčastní cesty delegace prostě ztrácí právo eh, podkládat pozměňovací návrhy k zprávě z delegace. A další věc, chápu, že podvod je velice závažná věc, ale nechci říct, že my jsme tady proti litevcům. Jde nám přeci o to, abychom společně nalezli řešení a proto si myslím, že je na čase, abychom opustili takový ten konfrontační postoj. Děkuji. Předseda, děkuji. A jako další má slovo kolega Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Dar kartą noriu pasikartovat. Děkuji, pane předsedo, kolegové. E, chtěl bych vám e, ještě jednou poděkovat za návštěvu do Litvy. A já dnes nechci hovořit jako zástupce Litvy, ale spíše jako poslanec Evropského parlamentu. My tady reprezentujeme celou Unii samozřejmě. Nicméně, jelikož já jsem mm, pracoval a žil v Litvě a e, byl jsem v určitých e, funkcích, takže mám e, spoustu informací. Je pravda, že ta zpráva neobsahuje všechny procesy a všechna čísla, protože se tady nedostatečně eh, také říká, které procesy byly a které nebyly zahrnuty. Eh, především tady hm, eh, jsou tady informace EBRD e a Evropské komise. Byla zde stanovená určitá podmínka a jelikož Litva dosud neměla zkušenosti s projektem eh, této, tohoto rozměru, tak eh, proto tady byly použity zkušenosti EBRD a eh, proto tedy byl stanoven administrátor projektu. A jsou tady osoby, jsou, jsou subjekty zodpovědné za implementaci tohoto projektu. V souladu s legislativou Litva má na starosti pouze technický dozor, který by měl zajistit to, aby firmy, které mají své smluvní povinnosti, si je také řádným způsobem naplnili. Prostě přesně postupy, přesně cíle podle specifikací. Je zde generální dodavatel, který dodal určité vybavení a toto vzbuzuje určité pochybnosti vzhledem k pravidlům nukleární bezpečnosti. A jestliže technický dozor eh, pochyby má, pak eh, dodavatel musí předložit příslušnou dokumentaci. My v Litvě samozřejmě máme určité předpisy a eh, teď je na jaderné inspekci, aby stanovila, zda dané kontejnery splňují podmínky jaderné bezpečnosti nebo ne. a na základě toho EBRD rozhodne, jestli ty kontejnery mohou být použity nebo ne. A pokud ne, pak je třeba přistoupit dalším rozhodnutím. A tady jde o více aspektů a k tím patří třeba také chemické složení izolace v těchto kontejnerech a já to tady nechci rozvádět do detailu. Pro naší další práci je zásadní, abychom porozuměli tomu, jaké jsou, jak jsou rozděleny zodpovědnosti mezi členské země, všechny partnery a tak dále. Eh, paní Gresle se tady ptá, kdo zodpovídá za určité postupy dnes a kdo za ně bude zodpovídat později. Experti tvrdí, že ten projekt je v pořádku, nicméně eh, Litva nemůže být zemí, která se rozhoduje samostatně. A nemohou to být eh, rozhodnutí, která nejsou zcela eh, v souladu s pravidly a podmínkami jaderné bezpečnosti. To znamená, že my budeme muset najít nějaké řešení této situace, což tedy nejde ze dne na den to je problém, který tady už eh, se táhne několik let. A musíme hledět dopředu, ne zpět, to nám pomůže. Děkuji. Děkuji. Já jako další má slovo kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Potýkáme se tady s problémem, který prokáže kvalitu evropské spolupráce. E, je to tedy projekt, věc v Litvě, která je naprosto komplexní, velmi složitá. A ta složitost a komplexnost samozřejmě e, neprospívá k tomu, že by bylo možné veškeré ty procesy vyřešit jednotným, jednoduchým způsobem a samozřejmě je tam nutná spolupráce jak národních orgánů, tak mezinárodních orgánů, také jaderného dohledu, partnerů, kteří se eh, na tomto podílí, dále jsou to různé firmy, které jsou do toho zapojeny. Takže je to opravdu velice složitá situace, komplexní a v tom tkví asi jedinečnost tohoto problému. Měli bychom si všichni uvědomit, že nikdo v tomto sále nemá zájem, či nemůže mít zájem na tom, donutit litevský stát k něčemu, kde tento stát má pocit, že by to mohlo ohrozit bezpečnost litevských občanů a rovněž občanů sousedních států. Na druhou stranu si jistě všichni přejeme, aby tento reaktor byl samozřejmě co nejrychleji bezpečně demontován. Jistě atmosféra na staveništi je <laughs> velmi eh, taková, jaká je, není dobrá, protože eh, tam pracují lidé, kteří mm, ten reaktor postavili a lidská psychika je již taková, když někdo do toho vloží práci a postaví něco, dílo je hotové a pak přijde někdo jiný a řekne, my s tím nesouhlasíte, musíte to demontovat, tak to jistě nevede k dobrému pocitu. Já pocházím z Porůří, tam jsme uzavřeli celou řadu oceláren a továren. Jistě ty jednotlivé podniky nebyly tak důležité jako ten reaktor v Litvě, ale ty psychologické aspekty takového toho uzavírání jsou mně velice dobře známé. Proto bychom měli postupovat co možná nejvíce spravedlivě vůči veškerým zúčastněním a navenek jasně signalizovat. A myslím si, že pan předseda to velice dobře schnul, že nejde nám o to, abychom zastávali pouze zájmy jedné strany. Musíme ukázat, že nám jde o to, abychom ty zúčastněné, které můžeme ovlivnit, připomněli, jaké jsou jejich vlastní úkoly. A musíme to udělat v zájmu evropských daňových poplatníků. A to zahrnuje samozřejmě i litevské daňové poplatníky. Co se týče pozměňovacích návrhů, souhlasím s paní kolegyní Gresle, Kolega Balčitis nám ještě jednou dal k dispozici dokument, ve kterém se ještě jednou vyjadřuje k tomuto tématu a to poněkud odlišným způsobem. Eh, myslím si, že budeme postupovat férově, pokud eh, v otázce různého mínění mezi litevským jaderným dohledem, ať je to ENPP. E či vatézy a mezi podniky, které provádějí ty zakázky, pokud se nám tedy podaří, eh, aby obě dvě strany mohly vysvětlit své pozice stručně a férovým způsobem. A nebudeme z to rozhodnout na tomto místě, kdo z těch stran má pravdu. K tomu nám chybí expertíza, a jistě nám k tomu chybí i možnosti se dohloubky tímto tématem zabývat. Ale naším úkolem je požadovat, aby někdo tento úkol převzal, aby se tím takto zabýval a celý proces vedl tak, abychom nakonec dospěli k našemu cíli, tedy abychom demontovali tento reaktor a to co možná nejšetrnějším způsobem. Proto si myslím, že je i důležité, abychom eh, zabránili dodatečným průtahům. V tomto kontextu si myslím, že bychom si měli ještě jednou uvědomit, k čemu došlo od eh, té cesty naší delegace do Litvy. A tady bych poprosil komisi, aby nám ještě jednou ze svého pohledu, buď nyní ústně či písemně, popsala, eh, k jakým událostem došlo od té doby, což jsme do Litvy jeli. My jsme z Litvy odcestovali s očekáváním, že e, osoba, která je odpovědná za tento projekt za komisi, po nás do Vilniusu odcestuje a bude se snažit té věci pokročit. Z mého pohledu je to tak, že já jsem e, od, té, od, návr- od mého návratu z Vitvy mohl ty události sledovat pouze z médií, ale mě by opravdu zajímalo, čemu tedy přesně došlo? Jaké informace má komise? Zajímá mě zejména ta cestovní mapa. Jistě je dobré mít časový harmonogram, ale když, za, když současně nemáme vůbec žádný mechanismus, který zajišťuje jeho provádění, eh, tak si myslím, že riskujeme, že ta cestovní mapa nebude moci být realizována tak, jak ji máme naplánováno. A proto mě zajímá, co dodatečně učinila komise k tomu, dodatečně tedy k tomu, co my jsme zjistili během naší cesty, v tom smyslu, aby zaručila realizaci té cestovní mapy. Dobře víme, že situace na místě je poněkud eh, tak jaksi ve slepé uličce. A já se proto ptám, nalezli jsme, či nalezla komise, nějaké nové nástroje pro vyřešení toho konfliktu? Pokud je nenalezla, tak se ptám, eh, odkud bere optimismus v tom smyslu, že se nám tu cestovní mapu podaří naplnit. Děkuji. Děkuji, rád bych předal slovo eh, komisi. Zaznělo několik dotazů od poslanců, možná na některé můžete odpovědět, a nebo nám můžete poskytnout později eh, odpovědi písemně. Um, Dobře. Já myslím, že samozřejmě poskytneme na otázky písemné odpovědi, pokud to pro vás bude možné. Ano, otázka zní, zda můžete odpovědět na něco zde? Ano, alespoň takovou stručnou poznámku můžu uvést před těmi písemnými odpověďmi. Za prvé, kdo je zodpovědný? To je opravdu klíčová otázka. A skutečnost, že stále ještě máme potíže, spočívá v tom, že to není černobílá záležitost, odpovědnost je na obou dvou stranách. A obě dvě strany se musí snažit dojít k řešení. Takže když hovořím o obou stranách, znamená to zaměstnavatel a smluvní strana, protože to jsou určitá opatření smlouvy, která musí být realizována podle specifikací a samozřejmě je i z odpovědností MPP eh, dosáhnout toho, že tyto práce budou vykonány správně. Takže tu jsou ještě určité potíže a ehm, samozřejmě jde i o to oprávnění k činnosti. Eh, ohledně čísel vám teď nemohu úplně odpovědět. Co se týče místa samotného, to jsme věděli. Pro vaši informaci v letním období eh, se musela změnit stavební eh, firma kontraktní z určitých důvodů a to tedy způsobilo to, že eh, nešly ty stavební práce podle předpokládaného plánu. Co komise vykonala od července? Komise jednala podle rozhodnutí přijatých na dárcovské konferenci v červnu. Komise společně s EBRD, která je zodpovědná za, finan... nebo za realizaci finanční tohoto programu, analyzovali tuto cestovní mapu Předseda eh, schromáždění eh, napsal dopise INPP a eh, to bylo o tom tedy další, další realizaci projektu. Petr Faros byl v Litvě před nebo tady pár dní po vás. A v bance bude příští týden, bude diskutovat se zúčastněnými stranami o dalších opatřeních, která opatření zde jsou. INPP potom poskytne informace komisi a dárcům a pak budeme mít fakta na stole. Uvidíme, zda pozastavíme tedy financování či nikoli. Děkuji. Děkuji vám. Ještě mám dva krát, krátké žádosti o slovo a pak bychom měli hovořit o dalším postupu protože náš program je velice na paní, paní Gresleny dříve. Děkuji. Mám jenom doplňující otázky, eh, také jako poslední písemnému. První otázka. Vy říkáte, že těch 30 milionů, eh, vlastně nevíte úplně přesně, to, se, to je nějakých 600 tisíc eh, euro za měsíc. Když to rozpočítáme na čtyři roky, tak to skutečně je ta částka. Ale jestliže tato částka vám není známa, tak mě zajímalo, eh, jaká částka vám známa je. To je první věc, to vyčíslení těch hospodářských, eh, hospodářských škod. A kdo je ten schvalující orgán, osoba, která je tím pověřena? Děkuji, pan Dalčitis. Eh, děkuji. Kolegyně Gressle eh, už v podstatě eh, vznesla tu otázku, kterou jsem chtěl vznést taky, kdo nese odpovědnost za takto obrovský projekt, který je bezprecedentní ve světovém evropském měřítku. Eh, možná bych se chtěl zeptat ještě na něco do budoucna. Byl bych rád, kdyby Komise nám předložila dokumenty, dokument, kde jsou specifikovány zodpovědnosti v rámci EBRD, a také eh, eh, o zodpovědnosti v UKEM. Tam určitě existují nějaké smluvní podmínky, které by neměly být důvěrné. Čili mě by skutečně zajímalo, jak je to s tou zodpovědností. A možná by nám eh, komise mohla říci, zda Eh, litevští představitelé eh, počínají si správně, pokud se ptají na doplňkovou, doplňkovou um, dokumentaci tady k tomu eh, s technickými specifikacemi. Ano, děkuji vám. Čili tolik doplňující otázky na komisi. Přeji si komise odpovědět nyní, eh, jak si v prvním nástřelu a mm, pak tedy budeme čekat na písemnou odpověď. Já bych eh, jenom velice stručně řekl něco k té doplňkové dokumentaci. Já myslím, že tady je jasně stanovený proces, jaká dokumentace se má eh, poskytnout pro to, aby mohl být, eh, mohla být udělena provozní licence, čili je jasně řečeno, co má být eh, předkládáno. Eh, jinak ty další otázky, já jsem si je poznamenal a odpovíme písemně. Ano, děkuji vám. Rád bych tedy uzavřel tuto debatu návrhem, připojit eh, návrh eh, kolegy Balčetise, který je tady byl členem delegace a pak to tady prodiskutujeme a pokusíme se nalézt kompromis ke zprávě komise a samozřejmě také na základě odpovědí, které nám eh, komise tedy poskytne. Eh, eh, pokud tedy jsou, je tam něco, co by bylo třeba doplnit, tak eh, ještě něco řeknete. Paní Kresle, já chápu, že je tady určitý zájem na tom, aby se jaksi rozmělňovaly naše, naše, řekněme, poznatky, ale já jsem naopak proti tomu a proto jsem proto, abychom počkali na zprávu komise. Předseda, ano, e, vidím, že tady máme konsensus, budeme se tímto obtížným tématem ještě jednou zabývat. A paní Gresle, e, možná také ještě e, s, za přítomnosti kolegů z příslušné země. Předseda, já opakuji, že naším úkolem je tlačit se rozpočtové prostředky, vynakládali Eh, účinným způsobem, úsporným způsobem a tak dále. My zde nemůžeme rozhodovat o otázkách jaderné technologie. My hlídáme využívání daňových prostředků. Tím tedy uzavírám tento bod diskuse s tím, že vyčkáme písemného vyjádření komise a znovu na tomto základě prodiskutujeme a vyhodnotíme informace z delegace. Já vám děkuji za tuto konstruktivní debatu a tímto končím tento bod pořadu jednání a přecházíme k bodu dalšímu a to je bod, který eh, bude vlastně dominovat eh, našemu dnešnímu zasedání a bude se to týkat eh, udělování absolutoria a radě. Máme zde pozvány vynikající odborníky. Eh, Parlament v loňském roce neudělil radě absolutorium za rok 2009 a náš eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu doporučil plénu, aby tedy se eh, absolutorium vůbec nekonalo. Jaká je situace? co musíme prodiskutovat. Parlament vychází z článku 319 smlouvy a sice v tom, že eh, podle tohoto článku parlament eh, toto eh, absolutorium podává, poněvadž parlament je jediným zástupcem evropského lidu a že tedy má právo kontrolovat účty všech Eh, institucí. Eh, tady eh, existují ze strany jiných institucí jiné výklady a například se tvrdí, že parlament může udělovat absolutorium pouze komisi a že udělením absolutoria komisi je automaticky uděleno absolutorium všem ostatním institucím. V této souvislosti Eh, se hovoří také o předkládání dokumentů, eh, které tedy eh, nejsou přímo řečené, přímo tedy stanoveny v primárním nebo sekundárním právu a tím je tedy ze strany Rady omezeno právo parlamentu eh, sám si stanovit, jaké dokumenty bude chtít a jak bude vykonovat svou práci. Eh, toto je situace, která pro parlament není udržitelná a je škodlivá pro parlament i pro Radu. Při hledání východiska krize se náš výbor rozhodl přizvat si experty z akademického světa a požádal je o eh, jejich eh, názory a já jsem rád, že je dnes můžeme přivítat. A já tedy vítám eh, naše experty v tom pořadí, v kterém budou vystoupit. Jednak je to pan doktor Kalino Kalamer Antpeller z institutu Max Plancka v institutu, dále eh, paní eh, profesorku, pan profesore Florence Chartier z Grenoblu a pana Matiase Rossiho, profesora Matiase Rossiho z Augsburgu. Já jsem velice rád, že jste se nám dali k dispozici pro Eh, otázky a odpovědi a že nás seznámíte se svým pohledem na věc. Eh, pan Ricardo Pasos zde zastupuje právní servis parlamentu, eh, který je zodpovědný za institucionální otázku. Bohužel právní servis rady nepřijal naše naše pozvání. A my jsme přerušili následující otázka. Má Evropský parlament právo eh, udělovat absolutorium radě? Pokud ano, tak z jakého hlediska? Eh, z hlediska eh, rovnováhy institucí, skládání účtu demokratické kontroly a hospodárného zacházení s rozpočtem. Dále jsme se ptali, zda Evropský parlament jme, má právo na obdržení dokumentů, které jsou nezbytné pro přeskoumání spojené s absolutorium a je rada povinna tyto dokumenty oficiálním způsobem předat a oficiálních zasedání se osobně účastnit zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle článku 319 smlouvy parlament dává eh, radě eh, ráda dává parlamentu eh, doporučení, zatímco k absolutoriu, zatímco absolutorium je přímo udělováno parlamentem. Pokud není uděláno absolutorium radě, tak jak to bylo v roce 2009, eh, ukázalo se, že nevedlo k žádným přímým viditelným právním a dalším následkům. Otázka je, jaké další možnosti eh, by měl parlament, respektive parlament mohl zvažovat do budoucna v souvislosti s absolutorem. Vidíte, že těch otázek je mnoho a já bych na tomto místě, než se pustíme do vlastního projednávání než dám slovo paní Aile Center, naší zpravodajce, eh, chtěl bych poděkovat eh, všem těm, eh, kteří připravili tento seminář a kteří budou zpracovávat jeho výstupy. Dále vítám zástupce dalších institucí médií a samozřejmě také všechny návštěvníky, kteří si k nám našli cestu. Jsme pevně přesvědčeni, že tento seminář bude stavebním kamenem významné debaty eh, ve vývoji institucí Evropské unie, eh, poněvadž tady platí demokratická zásada, že nesmí být veřejných výdajů, které nemohou být kontrolovány přímo volenými poslanci. Toto je demokratické právo, které vychází už z požadavku žádné zdanění bez zastoupení. A my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu to vidíme tak, že zde vykonáváme eh, tu demokratickou kontrolu, na kterou mají právo občané. Takže já vám děkuji za účast a nyní vám nyní dávám slovo paní Ayole Sender. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda zdůraznila, že panuje jistá nezralost v rámci vztahu mezi institucemi. V jiných oblastech jsme již dál. Dříve jsme měli pouze poradní funkci s ohledem na absolutorium. Nyní máme gentlemanskou dohodu. No Z roku 1970, ale ta je již zastaralá a myslím si, že bychom ji neměli již akceptovat. V roce 2009 za španělského socialistického předsednictví rady a rada akceptovala, že bychom mohli zapomenout na tuto gentlemanskou dohodu, odklonit se od ní, protože již neodpovídá nové institucionální situaci, tedy novému vztahu mezi radou a parlamentem. Neměli bychom tedy znovu tady eh, argumentovat touto dohodou a používat ji, měli bychom nalézt nové cesty. Myslím si, že celá otázka je zejména institucionální. Jedná se zde, zde o politický institucionální spor a ne o eh, problém v oblasti rozpočtové kontroly. Správní výdaje rady činí pouze zlomek jejího celkového rozpočtu. Je to takové vedlejší bojové pole eh, vedle těch velkých bojišť, které zde vedeme, a vedle těch velkých bitev, které zde vedeme eh, v oblasti plnění rozpočtu. Ale ten hlavní význam opravdu spočívá v tom, že chceme mít vyzrálé institucionální vztahy s radou a chceme dořešit problém, který existuje. Mám pocit, že druhá strana se snaží ten problém prostě zamlčovat, dělat jako kdyby neexistoval. A to jistě není konstruktivní přístup. Proto vítám tento seminář jako vstřícný krok parlamentu, jako naši snahu přesvědčit naši partnerskou instituci, která neustále zastává poněkud nezralý postoj. Chceme přesvědčit radu o to, že je třeba kontrolovat rozpočet a že je třeba kontrolovat rozpočet demokraticky zvolenou institucí, kterou je parlament. V roce 2012 čelíme velice složité situaci. Již jednou jsme zamítli udělit absolutorium radě. Již jednou jsme si kladli otázku, jak můžeme vyjádřit naši politickou vůli. Chceme ukázat, že podle našeho názoru nám tento úkol byl udělen, že se ho máme chopit výbor pro rozpočtovou kontrolu je přípravnou instancí pro udělení absolutoria naší institucí, tedy parlamentem. Je třeba, aby bylo uznáno, že výbor pro rozpočtovou kontrolu musí každý rok přeskoumávat absolutorium a jeho udělení A v této otázce se snažíme tedy vysvětlit náš postoj a radě. Problém spočívá v tom, a bylo to již řečeno, že rada se snaží se vyhnout této povinnosti a nemá to pro ně žádné dopady. Proto se snažíme nalézt nějaký nový přístup, tak abychom dosáhli toho, že se bude nahlížet na celou otázku jako na otázku politickou a bude se to také řešit jako politická otázka. Jedna z otázek, které jsou obsaženy ve studii, kterou máme k dispozici, se týká také možnosti, že by Rada mohla předložit žalobu u Evropského soudního dvoru, či naopak, že by parlament ze své strany se mohl obrátit na soudní dvůr. A to proto, že Rada není ochotna e, stílet e, náš názor a snaží se tedy vyhýbat procesu udělení absolutoria. Jaké rizika jsou spojena s takovýmto postupem, pokud by se jedna z institucí obrátila na soudní dvůr? Toto by pravděpodobně měla dořešit právní služba, protože to je důležitý aspekt. Další přístup by mohl spočívat v tom, že bychom akceptovali návrh rady. Ve smlouvě je stanoveno, že absolutorium se uděluje komisi. A z toho bychom tedy mohli vyvodit, že pokud udělíme absolutorium komisi a toto absolutorium udělíme, že tím současně a automaticky udělujeme absolutorium správním výdajům rady. Já tento názor nezdílím, ale možná jsou kolegové, kteří to takto vidí. Kolegové a kolegyně říkají, či, ně, či někteří z nich, že pokud by rada nesouhlasila s naším postupem, tak by spochybnila a ohrozila i proces udělení absolutoria komisi. Tomuto problému bychom se měli věnovat a my jsme o tom již často diskutovali. Jak by vypadala situace, pokud nic neučiníme? v tom smyslu, aby rada nám vyšla vstříc a přijala náš postoj. Jaká rizika se s tím pojí? Jaká rizika se pojí tím, kdybychom opravdu přijali, že pokud udělíme absolutorium komise, tak se tím automaticky uděluje absolutorium radě. A další věc, ta národní prohlášení o věrhodnosti účtů, která se týkají národních výdajů. I tam panují různé názory a rada hovořila také o různých možných přístupech. A pak další věc. My jsme již schválili jakési memorandum, kde jsou stanoveny institucionální základy a vymezují se tam role jednotlivých institucí. Hovořili jsme o tom s radou a rada akceptuje, že smlouva Eh, uděluje institucím různé úkoly, tedy radě a parlamentu. A to v tom smyslu, že rada předkládá a parlament rozhoduje. A toto by mělo být zahrnuto do nějaké budoucí dohody. A to si myslím je velice důležitá oblast a náš dnešní seminář by měl na pomoci tomu, abychom si tuto věc vyjasnili. Já jsem v těch dokumentech od odborníků nenalezla žádné, žádný poukaz na toto memorandum, na toto prohlášení o našich eh, o tom, co hodláme udělat. Ale v mé zprávě já na toto poukazuji. Tato bitva mezi radou a parlamentem je něco, co musíme vidět v kontextu obecného rámce boje o víceletý finanční rámec 2014 až 2020. Myslím si, že toto naše téma v tomto kontextu je něco, na co můžeme nahlížet také například jako na pouhou kolaterální škodu. Já ovšem pocházím z regionu Španělsko-Aragon, kde se velice často bojovalo a my jsme byli vždy zvyklí se snažit o to, abychom neprohlá v žádné bitvě. Já si mm, prostě myslím, že toto je téma, kde parlament musí vyjádřit své přesvědčení, kde parlament musí se snažit o další rozvíjení vztahů mezi institucemi a o jejich modernizaci právě v oblasti absolutoria. Je třeba, aby eh, byla uznána zásadní úloha parlamentu a rada by se nám měla přizpůsobit musí s námi komunikovat. Nemůže se omezit pouze na to, aby nám zprostředkovávala pouze dokumenty a čekala, co k tomu řekne parlament. Jde o to, abychom překonali institucionální nezralost rady v této oblasti. Samozřejmě nejsem naivní, vím, že existuje velké, velká politická nedůvěra mezi institucemi. A proto jsem také neustále zmiňovala ten pojem politická nezralost. Měli bychom brát vážně, že rada zde není přítomna, že nepřijala naše pozvání. Panuje nedůvěra mezi našimi institucemi a proto je důležité, aby politici jednali odpovědně a já si myslím, že toto činíme pomocí našeho dnešního semináře. Nesmíme rovněž zapomínat na to, že rada nedůvěřujeme parlamentu také proto, že parlament částečně nezastával vždy zcela dobré postoje. I my bychom měli být zralejší. Proto si myslím, že tento institucionální spor je velice důležitý, je třeba ho překonat, ale samozřejmě já si nic nenomlouvám. Ta hlavní bitva se odehraje na poli příštího finančního rámce 2014 až 2020 a tam se plně projeví veškerá ta nedůvěra a naše politické manévrování. I přesto je třeba, abychom se snažili o pokrok v této oblasti. Jsem velice ráda, že máme dnešní seminář a těším se na příspěvky našich odborníků, kteří nám přispějí eh, k objasnění toho, jaké cesty bychom měli zvolit pro to, abychom náš problém vyřešili tak, jak to od nás očekají občané. Předseda, Děkuji paní kolegyně Ayala Sender za její angažovaná úvodní slova. Bylo velice zřejmé, že naše paní zpravodajka opravdu eh, je celou duší zaangažovaná do tohoto problému. Hovořila jste o bojišti. Já jsem velice rád, že naštěstí jsme v Evropské unii naše historická bojiště nahradili institucionálním rámcem, kde eh, eh, šarmujeme mezi sebou pouze pomocí politických zbraní. A proto jsem velice dá, že mohu nyní předat slovo našim odborníkům, které jsme si pozvali jako hosty. A jako první bych poprosil pana profesora Rossiho a poprosil bych ho o jeho stanovisko. Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, ich darf mich zunächst ganz herzlich. Pane předsedo, milí poslanci, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě dnes pozvali. Je mi velkou ctí, že mohu dnes hovořit eh, na tomto semináři. Eh, vaše téma je něco, vůči kterému mám velký respekt. Eh, ten respekt samozřejmě neznamená, že by tím trpěla má vědecká nezávislost. Takže předsedo, zda budete skutečně potěžen, že já dnes zde budu vystupovat. Kdo si přečetl mé teze, tak jistě vidí, že eh, politické angažovanost nemohu eh, právně doprovázet eh, základy, které vyplývají z primárního práva nevím, kdo tady eh, měl na starost dramaturgii, ale vím, že ti další dva kolegové, kteří vystoupí, pak budou zastávat váš názor. Ale bohužel z mého pohledu já mohu pouze posílit postoj rady. Předem bych chtěl objasnit jednu věc. Dnes se hovořím jako právník, tedy na základě práva, na základě platného práva. Budu tedy hovořit o otázce, zda existuje pravomoc Evropského parlamentu udělit absolutorium. Nehovořím tedy o tom, zda existuje potřeba Evropského parlamentu udělit absolutorium, kterou bychom například mohli zavést pomocí toho, že se změní zprávo, právo. My právníci jsme vždy takovou brzdou tedy neříkáme nic o tom, jak by měla vypadat budoucí institucionální architektura zabývám se stávajícím stavem. Tolik eh, k mým prvním poznámkám. Paní zpravodajka již podotkla, že toto vše vychází z článku 319 smlouvy o fungování Evropské unie a tam se říká, na doporučení rady uděluje Evropský parlament komisi absolutorium za provádění rozpočtu. Dámy a pánové, to pravidlo je tak naprosto jednoznačné, tak jasné, že ve vědecké literatuře k problematice, kterou vy zde dnes probíráte, vůbec nic nenalezneme. Nikdo se vůbec nezabývá otázkou, zda Evropský parlament má udělovat absolutorium také radě. Prostě se to vůbec neproblematizuje, protože odpověď je jednoznačná a zní ne. Jediný příjemce absolutoria je komise. Jednak eh, to můžeme historicky vysvětlit a rovněž eh, to lze vysvětlit i z funkčního hlediska. Z historického hlediska to vám nemusím připomínat, to jistě víte lépe než já. Historicky to bylo tak, že rada byla do roku 70 ten orgán, který uděloval absolutorium. Potom sedm let to dělala Rada s parlamentem společně. Od roku 77 máme pravidlo, které máme vlastně dodnes. A totiž, že Rada nejdříve vydá své doporučení a parlament o tom potom konečně rozhodne. K tomu se ještě můžeme vrátit eh, o tom závazném eh, udělení absolutoria směrem na venek a o tom ehm, nezávazném udělení doporučení radou. Ale opravdu zásadní věc je, že příjemcem absolutoria je komise a to je velice důležité, protože když se podíváme na článek 370 v EU, tak tam je to velice jasné. Podle tohoto článku má komise odpovědnost za plnění rozvodčtu Komu mám tedy udělovat absolutorium, pokud ho neudělím tomu, kdo je za něj odpovědný? Předpis je tedy jasný. Komise je alespoň při nejmenším příjemcem absolutoria, ovšem e, v textu nenalezáme nic o tom, zda by existoval nějaký možný jiný další adresát absolutoria. Já si ale myslím, že toto téma opravdu není vhodné, protože pak bychom se mohli položit otázku, zda by neměli dostávat absolutorium například i členské státy či další instituce. Či zda bychom neměli udělit absolutorium například nějaké konkrétní osobě. Tedy to, že chybí další adresáti absolutoria, toho vyvodit závěr, že bychom je tam mohli zahrnout, to si myslím, že opravdu není správný přístup. Ani z historického hlediska k tomu nenalezneme nějaké možné podklady, něco, co by to, jak si, o co by se toto tvrzení mohlo opřít. Dobře víme, jak vypadá sestavování rozpočtu. Tam je parlament samozřejmě také zapoleň a vy jste tady řekli, že v podstatě ten kontext je ten politický eh, spor o ten finanční rámec 2014 až 2020 a tam dobře víme, že Evropská rada, tedy že rada a parlament jsou dvě složky jednoho rozpočtového orgánu společně. Parlament eh, má jistou nadváhu, protože parlament dává závazné udělení, eh, uděluje závazně absolutorium. Ale z toho vyvodit závěr, že rada změní tedy <laughs> jaksi eh, fronty a z té fronty někoho, kdo dává doporučení pro absolutorium, se dostane do pozice toho, kdo je adresátem absolutoria, no tak to tedy z mého pohledu opravdu nejde. A proto chci ještě podotknout, navzory veškerému respektu vůči vašemu výboru, chci podotknout, že si nemyslím, že by bylo obzvláště chytré, že vy dáváte absolutorium sami sobě. Z mého pohledu toto není příliš závažná věc. Je, mě by zajímalo, kdy parlament nakonec se, se rozhodne, že sám sobě absolutorium neudělí. To by mě tedy velice zajímalo, pokud by k tomu došlo například, protože někteří poslanci podnikají cesty, které nejsou odůvodněné. Já si opravdu myslím, že něco takového má pouze deklaratorní charakter. Když se podíváme na institucionální architekturu z právního hlediska, ne z politického, tak samozřejmě Evropský parlament je vázán těmito normami, protože SFEU je ústavou eh, Unie a parlament samozřejmě je vázán touto ústavou. Eh, takováto pravidla, která jsou tedy v SFEU, nemůžeme derogovat, nemůžeme je spochybňovat. A to ani pomocí finančního nařízení, tedy sekundárního práva, a to ani pomocí praxe. A to je jedno, jak dlouho ta praxe trvá, za to máme již od roku 2002, 2007 či 2009. Po celou tuto dobu vy tedy vytýkáte v jisté věci provádění rozpočtu, ale toto nemůže vést tomu, že budeme měnit primární právo. V mezinárodním právu tam je možnost pozměňovat právo e, e, na základě praxe. Ale v rámci práva Evropské unie takováto možnost není. Máme tady primární právo, které není možné spochybnit. A taková poslámka na okraji. Není mi známo, jak e, se staví nové finanční nařízení k tomuto tématu a tady heslo transparence, mně se prostě nepodařilo eh, na internetu najít tento nový text. Já jsem ho prostě nenašel a věnoval se tomu celé hodiny, proto bych byl rád, kdybyste mi ho dali k dispozici. Aha, tak to budu muset eh, vytknout něco svým spolupracovníkům. Já sám jsem prostě ten text toho návrhu ještě neobdržel. Takže nevím, jak se nové finanční nařízení k tomuto tématu staví. Další záležitost. A zde asi eh, vás také nepotěším. Podle mého chápání je Evropská komise ten orgán, který má tu hlavní celkovou odpovědnost za rozpočet. A to je právě článek 314 SFEU. A nese odpovědnost dokonce i za tu součást rozpočtu, kterou plní členské státy. A proto vám říkám, eh, to doufám, že tedy nyní nepřip, nepřipadnete na myšlenku, že například eh, Litva, jak se o ní hovořilo, či Spolková republika Německo od vás nedostane absolutorium, protože oni neplnili správně správně rozpočet. Prostě adresátem absolutoria je komise. A komise odpovídá za to a musí ručit za to, pokud nějaký členský stát řádně neplní rozpočet. A nyní se vracím k tomu, co řekla paní Sender. Týkalo se to návrhu rady, ale ono to opravdu stejným způsobem platí i pro další instituce. Pokud nějaká jiná instituce neplní řádným způsobem rozpočet, tak směrem navenek, který vůči vám, je za to odpovědná komise, ne ta jednotlivá agentura či instituce. Takže asi víte již trochu, kam směřuji. Toto platí i pro radu. Tedy, pokud vy se rozhodnete, že nechcete udělit absolutorium za eh, plnění rozpočtu, tak nesmíte to absolutorium udělit ani komisi se všemi důsledky, které se s tím pojí. Tedy eh, upřímně řečeno, je to něco, co nahání strach. Ale nyní tady budu trošku hovořit trochu jako Němec, protože mám jako Němec chápání pro federální státní strukturu. Ono to není až tak neobvyklé. Podívejte se na to, zda například Bundestag může udělit absolutorium Bundesrátu. Ne. Podívejte se na to, zda Národní rada v Rakousku může eh, udělat absolutorium eh, Bundesrátu v Rakousku. Ne, tak to prostě není. Za první rozpočtu je vždy odpovědná vláda a to nezávisle závisle na tom, zda ty chyby se odehrály, či za těm chybám došlo v její vlastní oblasti či v oblasti jiných orgánů. Spolkové republika Německo nebo například Rakousko, také jako federální stát, který je velice silně eh, federální, jsou dobrým příkladem pro otázku členských států. Jistě, Bundestag nemůže v nějaké spolkové německé zemi odepřít absolutorium, pokud tam nedojde k žádnému plnění eh, spolkového rozpočtu. A dobře víme, že je to velice obdobné, protože my máme spolkový rozpočet a i spolkový rozpočet se plní v rámci jednotlivých spolkových zemí. Tedy rozpočet německé jako celku plní jednotlivé spolkové země a odpovídá opět za to ale celková federální spolková vláda. Proto ta otázka jak eh, se plní rozpočet uvnitř, je jedna věc, a jak je ta odpovědnost na venek, je druhá věc. A tady je ústřední opravdu komise. Komise je, skládá účty vám směrem na venek a interně směrem dovnitř se samozřejmě musí starat o chyby, ke kterým dochází v rámci plnění rozpočtu tady musíme opravdu jasně odlišovat mezi tou odpovědností směrem navenek a směrem dovnitř. A zde právě článek 319 má na to nástroj. Já nemohu hovořit pro všechny právníky, ale ze svého vlastního pohledu to vidím takto. Jasně se to ukazuje v jednotlivých eh, eh, jednotlivých odstavcích. Odstavec 1, to je absolutorium. A co se týče detailů, tak zde máme ten nástroj poznámek. A ty poznámky musí opět eh, komise, nezávisle na tom, vůči komu směřují, musí komise zpracovat, musí se tomu věnovat a musí toto dovysvětlit. Dovysvětlit, zda se tím dostatečně zabývala, za to dořešila, jak vypadají eh, ty chyby v plní rozpočtu, zda jsou strukturální povahy, či za to jsou nějaké jednotlivé případy. To samozřejmě komise v následujících letech musí dořešit. A to je podle mého názoru dostatečná struktura proto, abychom dokázali dobře zohlednit a dořešit různé eh, chyby a jejich různé povahy. A další věc, já prosím o odpuštěžní, já na to hledím opravdu znějšku. Není to tak, že by Evropský parlament sám byl odpovědný za demokratickou legitimitu Evropské unie. Eh, v smlouvě o Evropské unii to máme jednoznačně. Máme dva pilíře. A z tohoto pohledu nesmíte pokládat eh, radu za orgán, který není demokratický. To není možné a ani to neodpovídá povaze institucionální architektury, protože k této architektuře patří také to, že v rámci, tedy uvnitř těch institucionálních orgánů, zůstává vlastně odpovědnost za rozpočet. A není možné toto spochybňovat. Nevím, paní Sender, zda když jste hovořila o té gentlemanské dohodě měla právě na mysli toto. Já znám tu dohodu z roku 1970, kdy poprvé byl parlament zahrnut do postupu udělování absolutoria. Tehdy se řeklo ano, ale nebudeme se tedy starat o plnění rozpočtu vždy té druhé instituce, tedy parlament se nebude starat o rozpočet rady a obráceně. A toto také odpovídá praxi ve federálních státech. Já opět kvůli své národnosti budu hovořit o Německu, ale mohli bychom stejně tak hovořit o Rakousku či o nějakém federálním státu mimo EU, například o USA. Vždy je zcela samozřejmé, že e, ta jedna instituce prostě neuděluje absolutorium té druhé instituci. Takže jsem vás asi nepotěšil, ale nyní vás možná potěším, protože já vidím rozdíl mezi otázkou, do jaké míry může jít to rozhodnutí absolutoriu a mezi tím, mm, kolik informací potřebujete. A zde jsem na vaší straně. Rozhodnutí absolutoriu, které je takto závažné, se musí samozřejmě zakládat na informacích. To tedy znamená, že ty informace, které vy podle vašeho názoru potřebujete, byste měli skutečně také obdržet a takto bychom měli chápat článek 319, ve kterém jsou zakotvena velice rozsáhlá informační práva a to jak během procesu udělování, tak ex post. Ale bohužel vždy se to vztahuje opět jenom na komisi, tedy nezávisle na tom, jaká je vaše praxe vůči ostatním institucím, jaké informace, tak říkajíc, na okraj práva dostáváte nezávisle na tom, přísně vzato, máte tento nárok na informace pouze vůči komisi. Tedy znovu se jasně projevuje tato konstrukce, to, ten rozdíl mezi vztahy navenek a mezi vztahy směrem dovnitř. Veškeré vaše přání či požadavky, které se týkají informací, musíte vy zprostředkovat komisi a komise je povinna tyto informace pro vás obstarat. Zda rozhodnutí rady o doporučení absolutoria a to skutečné udělení aspatoria se musí zakládat na stejných informacích. Tady bych řekl, ne, nemusí, protože oba orgány jsou nezávislí. Činí si samotné vlastní rozhodnutí. Když rada řekne, že ani tolik informací nepotřebuje, je to její věc. Takže ani zde není možné nějakým způsobem z toho něco vyvozovat. A nyní bych eh, rád vyšel trochu vstříc vám a budu schopen to právně podložit s tím omezením, že dle stávající architektury skutečně komise je tím správným adresátem i v případě, že máte potřebu dodatečných informací. Další věc, jsme velmi pokročili v šace, ale já jsem nevěděl, že budeme ještě hovořit o litavských jaderných elektrárnách. Ještě takové dvě, tři poznámky. První poznámka. Otázka. Hovoříte o krizi. Je to skutečná krize? Já si myslím, že z, mě, z, z vnějšku to, se to takhle nechápe. Dříve se říkalo, že ten správní rozpočet rady není až tak veliký. Ale možná mám špatné informace, ale rada momentálně již neprovozuje sama agentury, možná jsou tam dvě, tři výjimky. Takže já ne, vůbec tam nevidím význam toho rozpočtu. Je to vaše politické rozhodnutí, s mým právním posudkem to nesouvisím, ale já ne zcela úplně chápu, jak můžete dělat eh, z tohoto sporu krizi. Já si myslím, že ta krize tam prostě není. A kdybych já byl nyní radou a dozvěděl bych se včera v 17 hodin, že nechcete udělit doporučení, tedy absolutorium. Já tedy také nevím, zda bych se dnes dostavil. Paní Sender, vaše memorandum. Já jsem se o tom nezmínil, protože ho prostě neznám. Velice mě to zajímá a bych velice rád, kdybych ho obdržel nebo po této schůzi a ještě se na to podívám. E, ty možnosti řešení z mého pohledu, které jste navrhla, jsou konstruktivní ale já bych stále upozorňoval na to, že nezávisle na tom, jak se dohodnete, jak, či zda to bude memorandum, gentlemanská dohoda či interinstitucionální dohoda, nikdy, nikdy se nebudete moci vyhnout primárnímu právu. To musíte i vy jako poslanci respektovat. Což ovšem neznamená, že si nemůžete, že, ne, že bychom nemohli zvažovat nějakou budoucí změnu smluv, to jistě ano. Děkuji a děkuji vám mnohokrát za slovo. Profesor. Děkuji, pane profesore. Tak eh, otázky určitě budou, je jich mnoho, ale my jsme si nejdříve chtěli poslechnout eh, jednotlivá stanoviska, takže já dám slovo další eh, řečnici a to bude paní profesorka Florence Chantiel. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedo. Pro mne také je ctí, že před vámi mohu hovořit o tématu, které je mimořádně drahé, protože se týká eh, základního tématu naší společnosti, to je budování Evropy. Je to tedy také téma evropské demokracie. Já mám pro vás připravený PowerPoint prezentaci ale zdá se, že ještě není mm, naskočená. Hovořilo se o, Evrop, o Evropě, o evropských eh, obyvatelích, občanech. A když se o tomto hovoří ve francouzském rámci, protože kolega hovořil o německé situaci, tak já tedy pracuji ve francouzském prostředí. A já jsem ve svém prostředí tedy se věnovala právě těmto pojmům jako evropští občané, evropané. A chtěla bych také hovořit tedy o evropské demokracii. Samozřejmě, že zapotřebí také skládat účty evropskému národu, třeba že ještě neexistuje, ale znamená to všechny občany Evropské unie, tak abychom využili tedy formulaci, která nebude vzbuzovat polemiky. Co se týče generálního postoje nebo obecného postoje v mé prezentace, jak už uvedl eh, kolega Matias Rossi, věci jsou jasné. Evropský eh, parlament je orgánem, eh, který par excellence provádí demokratickou kontrolu. Rada není demokratická, o tom se nehovoří, ale není orgánem zaměřeným na demokratickou kontrolu prostřednictvím členských států provádí tedy demokratickou kontrolu v praxi. K tomu se ještě vrátíme. Evropský rozpočet pochází z velké části, jak dobře víte, z prostředků jednotlivých členských států, což znamená, že je financován našimi daněmi. Daněmi, které poskytují nebo které platí evropští daňoví poplatníci. V tomto kontextu, tedy každé euro, která je vynaloženo eh, jakoukoliv institucí, musí být kontrolováno. Kým? Zjevně tím, kdo má za úkol provádět demokratickou kontrolu, a to je Evropský parlament jako orgán demokratické kontroly. Po několik let se diskutuje, a dnes o tom diskutujeme také, Eh, tedy o tom, že Rada si nepřeje předkládat eh, vyžadované eh, dokumenty, poskytovat odpovědi a Evropský parlament si přeje především tedy spolupracovat přímo s Radou a to za tím účelem, aby účinným způsobem a transparentně mohli kontrolovat za Evropský parlament rozpočet Rady. Rada eh, odmítá eh, takto spolupracovat v rámci kontroly rozpočtu a Otázkou je, zda parlament má udělovat eh, absolutorium, absolutorium přímo radě anebo komisi. Tento střed spočívá na různém výkladu smlouvy a já samozřejmě budu sledovat určitou myšlenku před vámi, určitou tezi. Kolega Rossi hovořil o tom, jak vypadá smlouva. Máme zde jasné eh, primární právo. A já jsem také eh, právnička. Ano, ono to zní velice jasně. A pak zde také máme eh, soudní rozhodnutí soudního dvora. A to jsou věci, kterými se nyní zabýváme. Neboli, jakým způsobem je čten článek 300 19 smlouvy o fungování Evropské unii. A právě na tom se úplně neschodneme. Pro radu je to jasné. Jak víte, pro, pro radu je komise tím orgánem, jemuž se má udělovat absolutorium o rozpočtu. A protože rozpočet se uděluje komisi, tak podle rady to platí pro všechny instituce, včetně rady samotné. Oproti tomu Evropský parlament uvádí, že nemůže efektivně demokraticky provádět kontrolu, pokud nemá přístup ke všem potřebným dokumentům k tomu, aby tu kontrolu provedl. A kdyby to mohl učinit tedy přímo s radou, tak to si eh, vyměňovat údaje a eh, obdržet informace od eh, rady, tak by to bylo umožněné. Dochází tedy k dvěma rozdílným názorům na to, jak má být interpretována smlouva. Jak tedy vidět e, z tohoto střetu názorů? Teze, kterou já rozvím, je e, ta, že Evropský parlament aby, mm, tedy potřebuje mít přístup k těm dokumentům od Rady, žádá dokumenty od Rady a Evropský parlament musí být schopen udělit eh, samostatné absolutorium radě. A já vám vysvětlím, eh, proč tak to uvažuji. Metoda, kterou budu využívat, eh, spočívá v tom, že budu se zabývat právní situací ve, a také různými nejednoznačnými texty. Budu se zabývat také praxí, založenou na stávajícím právním stavu. Ehm, budu se kriticky vyjadřovat k této praxi a protože ta stávající situace není uspokojivá, tak se budu, budu zabývat různými možnými přístupy. Za prvé tedy článek 319 smlouvy o fungování Evropské unie. Je tu text a jsou tu možné interpretace. A tento text může být tedy dvojznačný. Na návrh rady Evropský parlament a za podpory eh, zprávy z účetního dvora uděluje eh, absolutorium komisi. To je ta první ambiguita, ta nejednoznačnost. Hovoří se o návrhu komise, eh, pardon, rady. Což by mohlo vést k představě, že rada je také orgánem rozpočtové kontroly. Já si myslím, že to tak není, ale k tomu se vrátím, proč si myslím, že to tak není. Tou druhou nejednoznačností je, že komise je orgánem, který provádí plný rozpočet a proto tedy má eh, být komise tím, kdo dostává absolutorium. Ano, ale komise zdaleka není jediným orgánem, který plní rozpočet. A to je velice důležitá věc protože pokud chceme skutečně efektivně, efektivně kontrolovat plnění rozpočtu a zjistíme, že komise není jediným orgánem pro plnění rozpočtu, tak je zde jasný eh, závěr. Každý orgán a každá instituce, která provádí plní rozpočet, musí být předmětem demokratické kontroly. A také sekundární právo nám ukazuje, že tak to skutečně je. Podle článku 50 finančního rámce to tak je. Komise eh, uznává jiným institucím plnění rozpočtu v těch oblastech, které se jich týkají. Pak je tu ještě princip meziinstitucionální spolupráce mezi parlamentem, radou a komisí. Ty hovoří podobně. Tak, za prvé, článek 319, pokud jej objasníme na základě praxe a sekundárního práva, nám ukazuje, že komise není, není jediná, komise není jediná nebo jediným orgánem, který plní rozpočet. Závěrem eh, tohoto článku, i když o tom můžeme dále diskutovat, ukazuje, že jak sekundární právo, tak samotný text tohoto textu i právní praxe ukazují na to, že komise není jediným orgánem plnícím rozpočet. Na základě tohoto právního základu a také praxe od roku 2001 Evropský parlament eh, stanovil tento zvyk, že kontroluje rozpočty také rady, konkrétně rady takže samozřejmě já jako právnička teď mohu říci, že to je takový um, právní zvyk, že vznikl určitý právní obyčej v právním smyslu tohoto slova. Je to tedy opakovaná praxe, která je uh, odsouhlasena převládající právní praxí. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, co je převládající právní praxe, Nicméně eh, pořád vycházíme tedy z daného právního základu a z praxe, která je zde nastavena od roku 2001. Po několik let Rada odmítá spolupracovat. To je další bod. Do jaké míry eh, Rada odmítá spolupracovat nebo předávat dokumenty nebo sdělovat dokumenty, sdělovat informace? Překvapilo mě, že ten, toto odmítání je opakované a rada není zde dnes ani e, e, zastoupena při této výměně názorů. A také mne překvapilo, že jsem viděla, co je napsáno ve zprávě dvo, účetního dvora ohledně plnění rozpočtu ze strany rady. Já si myslím, že tyto e, prvky musí být skutečně dohloubky vzaty v úvahu. Pokud účetní dvůr ve svých, eh, by, eh, ve svých zprávách by eh, uvedl, že zde není co vytknout radě, tak možná bychom ještě mohli hovořit o tom, že zde není co tedy kontrolovat nebo čím se dál zabývat a Evropský parlament ehm, by tedy dobře toto měl spolknout. Ale v kontextu, který zde máme, si myslím, Eh, že jsme v situaci, která není zdravá a neukazuje na zdravou zprávu evropských financí. A eh, je zde zapotřebí, aby byla demokratická kontrola eh, plnění rozpočtu. Zabývíme se tedy literou i duchem smlouvy. Kolega hovořil o tom, že smlouva mluví jasně. Já jako e, právnička mohu, mohu říci, že ne všechno bývá úplně jasné. To platí někdy o ústavě a platí to také o e, smlouvě o fungování Evropské unie. Protože zde jsou možné interpretace. A tím se zabývá také soudní dvůr. Vraťme se tedy k logice smlouvy. A to ve dvojí logice. Za, na jedné straně to je eh, pravomoc Evropského parlamentu, která je neodiskutovatelná. V posledních letech došlo takové eh, eh, k rozvoji. A já jsem ve svém dokumentu, který jsem napsala před nějakou dobou, jsem uvedla, že tedy, že Evropský parlament ve svých pravomocích vyšel o téměř ničeho k téměř všemu. Například i uplnění evropského rozpočtu, což je jenom jedním z aspektů. A v rovnováze mezi institucemi chci připomenout, že Soudní dvůr vždy velice děl právě nad tímto. Parlament původně měl jenom poradní pravomoc, byl jenom schromážděním, nebyl ani přímo volen evropskými občany. A chci připomenout, že Evropský soudní dvůr eh, připomínal při své interpretaci smluv, že se má přistoupit k rekonzultaci parlamentu, například při návrhu rozpočtu, tam, kde ten eh, text byl příliš změněn eh, ze strany rady a eh, rady. Takže můžeme říci, že soudní dvůr bdí nad rovnováhou mezi institucemi. A další logika, která jde úplně stejným směrem, je evropská demokracie. Evropská demokracie je naším cílem. A nad tím bych se chtěla zastavit na pár okamžiků. Eh, Lisabonská smlouva je první smlouva, která se zabývá evropskou demokracií. A v ustanoveních, která se týkají evropské demokracie, jsem nečetla, že by rada byla aktérem evropské demokracie. Není součástí toho seznamu. Ano, zastupuje státy, a je tam začleněna s mm, hlasováním, ale není orgánem, který by eh, prováděl tuto demokratickou eh, evropskou kontrolu. Takže v celé této kapitole to není uvedeno. Jsou to eh, národní parlamenty a Evropský parlament. To jsou aktéři mm, provádění demokratické kontroly. Je zde tedy potřeba a požadavek demokratické kontroly. A teď, jak můžeme situaci zlepšit? Víme, že to je velice citlivá otázka, ani my právníci se neschodneme, takže je jasné, že zde jsou určité nejednoznačnosti. Jak zlepšit situaci? Za prvé, soudci směřují směrem eh, k striktnějšímu respektování eh, prerogativ parlamentu. Například tam, kde se žádá opětovná konzultace parlamentu. Už od roku 1983 máme první rozhodnutí tohoto typu a to znamená, že právě ve, ve světle této demokratické kontroly má být eh, čtena smlouva. Pak tu máme tu Eh, gentlemanskou dohodu z roku 1970. Ale v roce 1983 eh, Soudní dvůr eh, upřesňuje, že vnitřní organizace institucí nesmí poškozovat meziinstitucionální rovnováhu. Pokud si přečteme tento, toto rozhodnutí soudního dvora na základě revizí smlouvy za posledních 30 let a podíváme se na dohodu gentlemanskou z roku 1970, pokud je vezmeme tedy a podíváme se na ně vedle sebe, vidíme, že skutečnost, že rada žádá o to, aby se sama mohla zabývat svými vlastními záležitostmi a vede to až k, k situaci, kdy odmítá roz, eh, od, orgánu pro kontrolu rozpočtu, eh, odmítá tedy dokumenty, tak eh, se tím staví proti rovnováze mezi institucemi. To je tedy na základě toho soudní rozdíl z roku 83 ohledně rovnováhy mezi institucemi. ta dohoda z roku 1970 nevystupuje eh, z, eh, ze sekundárního práva. O tom se nikdy nevyslovil soudní dvůr. A navíc tato dohoda, podle mne, stojí e, proti veškerému rozvoji a vývoji, k němuž došlo za poslední 40 let, e, ohledně pravomoci parlamentu, ohledně rozvoje evropské demokracie. A v souvislosti s tím vším, co se událo a co už bylo vyřčeno, jak kolegu, tak no, ohledně tohoto dialogu, rada, podle mne, e, není porovnatelná s s Bundesrátem. Je, je tu taková eh, snaha někdy přirovnávat evropské instituce k tomu, co známe. Ale to, co teď my budujeme, eh, je něco jiného, než to, co tu existovalo dříve, takže to úplně srovnat nejde. Eh, tady, kde se hovoří tedy o zdvojování funkcí, bychom mohli najít eh, důvod tomu, proč eh, Rada eh, hovoří o gentlemanské rodě z roku 1970. Evropský parlament chce kontrolovat plnění rozpočtu ze strany rady, ale tady nejde o věc legislativní, ale exekutivní, o část moci, která je výkonná. Rada má také své výkonné pravomoci má obrovskou pravomoc pro výkon pro plnění eh, rozpočtu. Právě pro plnění rozpočtu má rada zásadní úlohu. Evropský parlament tedy se um, neplete do záležitostí rady. Neměl bychom, neměli bychom směšovat eh, dva aspekty činnosti nebo pravomocí institucí. Protože eh, rada na jedné straně má legislativní a na druhé straně exekutivní nebo výkonnou pravomoc. To znamená, že ta eh, dohoda z roku 1970 nyní je proti realitě, skutečné realitě eh, plnění eh, rozpočtu a proti tomu principu zdvojených funkcí, které platí pro radu. Mohli bychom také citovat různá rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, eh, ať už to byl eh, rok 1983 nebo rok 1995. Pokaždé eh, vidíme, že mm, Soudní dvůr usiluje o rovnováhu mezi institucemi a loajální spolupráci mezi institucemi a Evropským parlamentem. Na základě tedy těchto Um, této judikatury a tohoto korpusu právního můžeme hovořit o možnosti obrátit se na soud. Pokud se opřeme tedy o tyto argumenty, o rovnováhu institucí, potřebu demokratické kontroly, výklad eh, smlouvy a korpus judikatury, tato argumentace může se také opírat o rozhodnutí soudního dvora, sou, eh, o rozhodnutí ústavních soudů národních eh, států. To mi také připadá důležité. Nový titul v Lisabonské smlouvě ohledně eh, demokratické kontroly mm, a, evropské demokracie se týká také národních parlamentů. A pokud se podíváme na mm, poslední Eh, rozhodnutí eh, ústavních soudů, například v Karlsruhe nebo ve Francii, a ty se samozřejmě týkají vždy těch stávajících eh, smluv nebo těch smluv, které byly zablokovány, dokud nedošlo k rozhodnutí národních soudů, vnitrostátních soudů. Tak vždy se hovořilo o tom, že je třeba respektovat demokratickou kontrolu. Ano, a to bývá především právo národních parlamentů. Ale pokud evropská demokracie má být především respektována eh, na evropské úrovni, tak nepochybně by se, a když se k tomu mohou eh, vyjádřit národní parlamenty, tak tím spíš by se měla tedy eh, umožnit tato komplementarita prostřednictví národních parlamentů, u eh, Národní demokratické kontroly a u Evropského parlamentu u Evropské demokratické kontroly. Eh, podívejme se na eh, to znění smlouvy, o které se opírá rada. Komise není jediná, kdo plní rozpočet a článek 319 nikde nestanoví, ať čteme jak chceme, opravdu komise není jediným orgánem, který by plnil rozpočet. Za druhé, čtení, které navrhuje rada, stojí proti právním principům institucionální vyváženosti, demokracie a také požadavkům na dobrou správu a řízení. A o tom už hovoří účetní dvůr, jak už jsem říkala. Za třetí, je třeba využít judikaturu eh, jak Evropského soudního dvora, tak národních vnitrostátních soudů eh, v souvislosti se smlouvou. A je také zapotřebí využívat smlouvu Evropské unie. Soudní dvůr velice často využíval znění smlouvy právě k tomu, aby konstruktivně eh, tuto smlouvu četl, protože bohužel, nebo naštěstí, já nevím, smlouvy nejsou prostě dostatečně jasné pro všechny případy. Ani ve svých eh, poznámkách ani eh, v této prezentaci jsem se nezmiňovala o tom, eh, že jak tedy vypadá pozice rady. Je zde také orgánem pro demokratickou kontrolu. Evropský dvůr pro, mm, soudní dvůr pro lidská práva odsoudil Velkou Británii za to, že na Gibraltaru neuspořádala volby. A proč to tedy dělal, když demokratickou kontrolu například by měl provádět parlament? Pokud se tedy podíváme na, eh, na rozpočet, tak především to, to jsou práva vlastnická a otázka kontroly. Měli bychom tedy uvažovat i o dalších aspektech a dalších dopadech. A to proto, aby rada případně spolupracovala lépe a pokud budeme uvažovat o možnosti obrátit se na soud. E, také e, čtvrtý závěr je, že bychom měli ukázat dysfunkci tohoto e, této situace, této nedostatečné kontroly nad plněním rozpočtu Podívejme se na zprávy účetního dvora, eh, který vyžaduje efektivní kontrolu rozpočtu. Já vím, že čas velice rychle eh, utíká, nicméně Evropský parlament by měl mít ještě další možnosti. Vím, že Evropský parlament eh, má možnost tedy odmítnout absolutorium, ale co tady můžeme navrhnout, jaké možná řešení zde jsou? Jsou tu čtyři mm, hlavní osy, po kterých se může jít. Za prvé to je mediální akce. Eh, buď se tedy spojit s komisí, s komisí a nebo eh, se eh, postavit proti komisi, pak je to, pak je to předběžné, tedy soudní kroky nebo předběžné právní kroky a potom obrátit se přímo na soud. Co se týče té mediální akce, může dojít eh, k tomu, že se v tisku objeví zpráva o tom, že bude odmítnuta nebo může být odmítnuto absolutorium. Jsou zde pak dvě možnosti. Buď jako velice stručné komuniké to napsat, anebo já bych, eh, co já bych preferovala, že by více evropských poslanců vyjádřilo svá stanoviska ohledně toho, že rozpočet, který eh, nyní je tedy Eh, probírán a hovoří se o tom, zase mu udělí eh, absolutorium či nikoli, takže je možné, že se mu to absolutorium ne, neudělí. Pak je to tedy možná aliance s komisí, o tom jsem hovořila. A to mohou být různé dokumenty, které budou kolovat mezi institucemi. To je druhá možnost. A nebo případně to může být eh, tedy Ehm, konflikt nebo střed s komisí. Buď to může být tedy aliance s komisí, neboli říci, že je v našem společném zájmu Evropského parlamentu a Evropské komise, eh, aby eh, zde tato kontrola byla, nadnárodní kontrola eh, vůči radě. Pokud by s tímto komise nesouhlasila, tak se může jít tedy na ten střed s komisí, jak už jste hovořila, paní Sender, což je mít samozřejmě jaksi delikátnější eh, dopady. Eh, komise tedy nevede radu k tomu a nežadá od ní, by poskytla dokumenty, a proto Evropský parlament nemůže udělit eh, absolutorium. Předposlední možností je předběžné, tedy právní Eh, předběžný právní krok. Neboli především upozornit radu, že potřebujete nutně tyto eh, dokumenty, protože jinak nebude moci hlacovat pro absolutorium. A pak je tedy opravdu obrátit se na soud je poslední možnost na základě všech těchto podkladů ohledně kontrole demokratické článku 319, eh, ohledně rovnováhy mezi institucemi a um, rozsudku soudního dvora. Samozřejmě to všechno by muselo probíhat tedy eh, kumulativně, eh, nejedná se tu o možné alternativy, ale skutečně o použití všech těchto eh, právních argumentů. Merci beaucoup, Madame Děkuji vám, paní Šaltětelar. Nyní předávám slovo následujícímu expertovi a tím je pan doktor Karlino Antpöle. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Teurer. Eh, vážený pane předsedo Teurere, vážená paní zpravodajko, dámy a pánové poslance. Především vám chci poděkovat za uspořádání tohoto workshopu a e, mé pozvání. Je mi velkou ctí, že vás mohu podpořit v vaší práci. Eh, má tedy Evropský parlament právo neudělit radě neudělit radě eh, absolutorium. Eh, já si myslím, že ano a eh, pokusím se vám to ve třech krocích vysvětlit. Jak řekl maj, můj předřečník, je možné skutečně možné říci, že výslovné, tedy doslovné, eh, doslovné, doslovné významy eh, splavného práva jsou otevřené pro různé eh, výklady. Začnu poněkud tím zněním. Absolutorium se odehrává podle článku 319 smlouvy o fungování Evropské unie. Tato norma překládá pouze to, že parlament uděluje absolutorium komisi k celému rozpočtu. K tomu, že by se měla udělovat absolutorium také radě, to není nějak výslovně stanoveno, není to tady výslovně řečeno, že by měl eh, parlament měl nebo neměl udělovat absolutorium radě. Eh, každopádně se hovoří, že má udělat absolutorium eh, komisi, ale neříká se nic o jiných eh, systémech. Je možné tomu rozumět tak, jak to řekl pan profesor Rossi, že je to tedy jeden, jedno, tedy uzavřené absolutorium, nebo by to mohlo být říčeno, rozuměno tak, jak řekla paní profesorka Žaltier, že je možné to dělit na více absolutorii. Na první pohled ovšem by to vypadalo spíše tak, že celý eh, rozpočet se absolutorizuje najednou a to podobě absolutoria komise. Podle článku 317 je komise zodpovědná za celý rozpočet, tedy i tu část, která je rozpočtem rady. Eh, původně Eh, to bylo tak, že bylo pouze, příbuzné pouze jedno absolutorium. Otázka je, jestli je toto nutně eh, to jediné možné, eh, jediný možný výklad. V zásadě je unijní právo statické a pokud by se měnilo, musí být provedena změna smlouvy anebo musí nastat legislativní proces vzhledem k druhotnému nutné eh, legislativě. Já se domnívám, že je třeba rozlišovat eh, delege a de lata. Nicméně nemůžeme to brát úplně rigidně. Pokud se změní sociálně-ekonomické eh, okolnosti, je možné opravit také právo. Ovšem není možné smazávat hranici mezi eh, zákonem a jeho výkladem. Znamená, že se může změnit výklad, nicméně eh, stále se musí držet změní eh, Tyto abstraktní úvahy lze použít na tento náš případ. Norma, která upravuje absolutorium, je z roku 77 a od té doby se nějak nezměnila. Nicméně výrazně se změnily okolnosti možnost Evropského parlamentu dodávat Unii demokratickou legitimitu jsou nyní mnohem větší. Kromě toho se podstatně změnil charakter rady. Rada totiž ve rostoucí míře přebírá exekutivní úkoly. Dovolte tři příklady. Evropská rada, eh, která eh, má tady, je součástí rozpočtu, nabývá na významu, to znamená, že přebírá výrazné vládní funkce. Kromě toho, třeba v zahraniční a bezpečnostní politice i v politice hospodářské má výrazné exekutivní pravomoce. Demokratická pravomoc a exekutivní činnost tady jsou významnými faktory pro odpověď na otázku, zda parlament má právo udělat absolutorium radě, jak ještě ukážu. To znamená, že e, příslušná norma se nezměnila od roku 77, už na druhé straně se výrazně změnila struktura institucí. Jak už jsem doložil, je otevřené také znění. Lze ho totiž vykládat tak, že může být jedno jediné, e, absolutorium, anebo že může být více oddělený absolutorií. Historicky jsme tomu rozuměli tak, že absolutorium bylo vždy jedno. Ovšem tento historický výklad dnes už není směrodatný. Já tedy docházím ke závěru, že článek 319 není jednoznačný, ale lze ho vykládat různými způsoby. Vzhledem k této víceznačnosti normy Eh, chci tedy teleologicky vykládat právo, eh, pokud se týče principů. Takže nejdříve princip demokratické odpovědnosti. Eh, odpovědnost těch, kteří vykonávají veřejnou moc, je významným, významnou součástí evropské demokracie. Pro rozpočtový postup to znamená, eh, že rozpočet EU získává eh, demokratickou legitimitu následnou kontrolou. To také znamená, že do toho patří také eh, obecná veřejná debata. To je jeden z významných pilířů evropské demokracie. Jak tato demokratická odpovědnost by měla fungovat, když se zaměříme na model profesora Rosy. To znamená, kdyby parlament neměl právo dávat eh, absolutorium radě. Demokracie tady má dvě vlákna. Jednak eh, jsou eh, členské země zastoupeny v radě demokraticky a na druhé straně je zde parlament, který přímo volí občané. A rada v zásadě je legitimován kontrolou národními vládami a národními parlamenty. Tato dodatečná kontrola za, ze strany národních parlamentů je ovšem výrazně nedostatečná. Zapojení národních parlamentů na evropské úrovni se vztahuje pouze na zákonodárný postup. Ovšem sporné je, zda kontrola ze strany národních parlamentů vůbec může být efektivní. Ehm, rozpočet rady se nedá dát na zodpovědnost jednotlivým delegacím, nýbrž pouze cel, radě jako celku. V tomto případě eh, tedy tato kontrola ze strany Národních parlamentů není ani zajímavá, ani efektivní. Čili zůstává nám legitimita pouze potom druhé linii a to je legitimita skrze Evropský parlament. To je proto, že Eh, podle článku 319 je to parlament, kdo má suverenitu eh, v oblasti eh, absolutoria. Kdyby ovšem parlament neměl přímo možnost dávat absolutorium radě, pak by ta druhé, druhá linie byla legitimní pouze tehdy, kdyby ta dodatečná kontrola byla nepřímo přeskupitelná, přesunutelná na tento parlament. Eh, to znamená, eh, že parlament by byl ten druhý, který eh, bude kontrolovat. To znamená, byl by to řetězec Rada, Komise, Evropský parlament. Ovšem takovýto řetězec demokratické legitimity nemáme. Finanční nařízení nepředpokládá kontrolu rozpočtu Rady ze strany Komise. Pokud se týče rozhodnutí parlamentu o absolutory komise, Eh, není možné ex post legitimovat tuto rozpočtovou kontrolu vůči radě. Rozpočtová kontrola rady nemá efektivní demokratickou legitimitu po žádné stěvdou linii a z toho jsou velké problémy. Eh, těm se dá vyhnout dvěma způsoby. Buď to tedy může komise kontrolovat eh, rozpočet rady, anebo to může činit parlament sám přímo. Já jsem spíš pro tu druhou možnost, poněvadž ta první, tady by ta zodpovědnost byla velmi nejasná. Z tohoto důvodu právo parlamentu na udělování absolutoria radě má výrazné demokratické výhody. Nicméně Proti tomu může hovořit autonomie ve vnitřních záležitostech a tento princip stanovil Evropský soudní dvůr a říká se podle něho, že instituce si své interní záležitosti mohou uspořádat autonomně. A to je proto, že rozpočet rady to je de facto jsou rozpočty personální a rozpočty na budovy. A právě ta personální část spadá pod onen princip autonomie. Princip autonomie by tedy mohl omezit právo parlamentu na kontrolu, ale nemůžeme se to vyloučit. Účelnost jednotlivých výdajů, to si určuje výhradně rada. To se ovšem netýká jejich právoplatnosti V eh, článku 310 odstavec 5 eh, máme zde zásadu hospodárnosti a to znamená, že eh, protiprávní výdaje se týkají celé Unie, čili nejsou pouze interní záležitosti rady, z čehož vyplývá, že kontrola parlamentu je omezena na právní kontrolu. To se ovšem týká také principu eh, rozpočtové politiky, rozpočtového předpisu, čili účinnost úspornost a hospodárnost. To jsou principy, které pokud jsou porušeny, tak vlastně stačí a parlament je kontrolovat může. Princip autonomie tedy nevylučuje parlamentní kontrolu, nicméně eh, omezuje ji na kontrolu právoplatnosti. Nejsilnější argument proti právu parlamentu eh, rozhodnout se o, rozhodovat o eh, absolutoriu radě Eh, tak tady je, ten se tedy týká na principu rovnováhy mezi institucemi. Eh, ten by měl odpovídat, aby měl odpovídat eh, primárnímu právu. To znamená, že rada jako spolulegislátor by měl být zcela mimo kontrolu parlamentu. To by ovšem efektivně bránilo jakékoliv ohrožení nezávislosti rady. Zajišťuje se tak, že rada a parlament eh, jsou na stejné úrovni jako spolulegislátoři. Eh, z hlediska eh, této institucionální rovnováhy mohou být také historickými důvody toho, proč parlament nemůže přímo kontrolovat radu. Je to významná námitka, nicméně existují lepší důvody, které hovoří proto, aby tento princip eh, nevylučoval právo kontroly pro parlament. Nezávislost rady totiž není absolutní, zatímco na žádném místě eh, smluv není jakkoliv uspořádána kontrola rady ze strany parlamentu, je nezávislost rady v rozpočtové oblasti výrazně omezena. Nezávisle na tom, jak tato otázka bude nakonec zodpovězena, je právo rady zaručeno institucionálně, nikoli materiálně. To znamená, že je jasné, že rozpočet rady může být parlamentem kontrolován. Problematické ovšem je, zda to musí jít cestou přes komisi. Vliv parlamentního práva na pozici rady je tím pádem daleko menší pokud smlouvy hypoteticky by nepočítaly s obsahovou kontrolou rady, nebylo by možné kontrolovat, eh, argumentovat právem parlamentu na kontrolu. To by ovšem znamenalo výrazné omezení možnosti kontroly rozpočtu. A to je velice Eh, výrazný rozdíl zdejší situace a situace ve federálních, eh, federálních uspořádných státech. To se skutečně nedá zcela, eh, zcela srovnat, poněvadž rada má úplně jiné, úplně jiné úkoly, než je tomu ve federálním uspořádání. Otázka zůstává tato. Má parlament, parlamentní právo na absolutorium, který má na vliv na procedurální postupy eh, v, parlament, v radě. Je to tedy porušením rovnováhy institucí. Eh, ten princip je ze strany Evropského soudního dvora formulován velmi vágně. Dá se různými způsoby vykládat a to znamená, že také by Eh, pokud by ta cesta přes komisi nemusela být vnímána eh, jako porušení principu rovnováhy. Je to opět otázka eh, také demokratické kontroly a tyto principy nelze vnímat zcela odděleně. Místo toho způsob, jak vnímáme tyto principy, má vliv na výklad institucionální rovnováhy a zde se hovoří velice silně pro právo přímé kontroly ze strany parlamentu. Eh, demokratická legitimata, eh, legitimita eh, by skutečně znamenala, že parlament by měl mít toto právo. Navíc je třeba brát v úvahu exekutivní roli rady Parlamentní právo je zásadní pro kontrolu exekutivy a zde nerozhoduje, jestli rada vykonává operativní úkoly, ale to, že je charakterem, svým charakterem exekutivní, to je oprávněním této kontroly. E, poněvadž e, demokratická kontrola je důležitá, je nutno příslušným způsobem také definovat principy. To znamená, že parlamentu náleží právo rozpočtové kontroly rady. Teď je otázka, jestli má právo kontroly, parlamentní kontroly omezit na exekutivní činnosti rady. Eh, samozřejmě eh, problémem eh, je přehlednost a také můžeme argumentovat článkem 77 jednacího řádu, Eh, že totiž kontrola rady se týká její exekutivní činnosti. Kromě toho eh, lze jít do smluv a eh, říci, že rada jedná veřejně tehdy, když jedná legislativně. A to by byl sice teoreticky dobrý důvod pro omezení parlamentního práva, ale de facto v praxi to není možné. Poněvadž třeba u personální nákladů je těžko říct, jestli jde o náklad eh, exekutivní nebo zákonodárný. Eh, toto by teoreticky sice možná bylo eh, vhodné takto rozlišovat, ovšem administrativní náklady na toto rozlišení by byly příliš vysoké. Dovolte ještě několik závěrečných poznámek k dalším otázkám, to znamená k právo na informací, případně eh, důsledky odmítnutí absolutoria. Moji předřečníci k tomu už eh, mnohé řekli, takže já bych to jenom stručně doplnil. Eh, v, při udělování absolutoria parlament má obrovské právo, dosáhlé právo na informace od komise, Eh, včetně právo na informace o těch částech rozpočtu, které se přímo netýkají komise, jak řekl pan Rosy. Nicméně, vzhledem k tomu, že eh, je zde, právo, je zde povinnost eh, konstruktivně spolupracovat, respektive lojálně spolupracovat. Odtud bych tady odvodil, že jiné instituce jsou povinny dávat dispozici příslušné informace. To znamená, Eh, odtud bych eh, předpokládal, že skutečně je možnost, je právo na separátní absolutorium a radě. Je to také nezbytné z hlediska efektivity, ale vzhledem k tomu, eh, myslím si tedy, že by se to netýkalo povinnosti poskytovat ústní odpovědi a být přítomni na jednání tady bych to omezoval pouze na nezbytnou míru. Něco jiného by bylo, kdyby pro příslušné právo parlamentu eh, k dispozici něco, co by bylo jasným právním základem. Eh, zde tedy eh, máme dokument Rady z roku 1973, ve kterém se Rada sama zavazuje poskytovat odpovědi na otázky a to se týká až tedy na úroveň jednotlivých komisí a výborů. Informační právo rady se týká jenom určitých podkladů. Aby rada mohla z eh, toto právo uplatňovat efektivně, opět by vycházel eh, z povinnosti loajální spolupráce a odtud tedy odvozuji eh, právo parlamentu na podstatné informace. Také formy neudělení absolutoria zde byly zmíněny velice podrobně, takže já se k tomu vyjádřím pouze eh, částečně. Sekundární právo se týká všech institucí a jde o právo parlamentu, které je vynutitelné soudně. Nicméně eh, rozsah eh, tohoto přeskumu je omezen výroky Evropského soudního dvora. Soudně ovšem nelze vymáhat abstraktně právo parlamentu na udělování absolutoria radě. Tady chybí akt, který by byl právně účinný. Nicméně eh, parlament může vyžadovat svoje komplementární informační práva a zde je více práv eh, na informaci než podle článku 319 a to znamená, že rada si musí implicitně rozhodnout, zda skutečně má parlament právo na separátní absolutorium vůči radě. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát panu doktorovi za jeho příspěvek a rovněž děkuji za příspěvky oběma eh, jeho předřečníkům. Máme to naplánováno tak, že nyní budeme mít kolo otázek a potom eh, po otázkách si vyslechneme právní službu Evropského parlamentu a potom budeme mít závěrečnou všeobecnou debatu. Takže nyní bych prosila o otázky, které se týkají těch tří přednesených příspěvků. A ještě bych chtěl poukázat na to, pane profesore Rossi, že sekretariát našeho výboru zřídil extra webovou stránku pro nové finanční nařízení. Pokud jste nenalezli odpovědící link a cestu, tak by nás zajímalo, eh, jak ten problém vzniknul, protože mm, přání našeho výboru je, abychom měli co možná největší transparentnost také v rámci stávajících legislativních postupů. Děkuji a jako první řečník je na mém seznamu uveden Søren Sendergaard. Prosím. Tak, eh, tak for tre eh, interessante eh, indlæg, som jeg synes i virkeligheden... Děkuji za tyto tři zajímavé prezentace. Ehm, velice nám osvětlili situaci. pro eh, výbor pro kontrolu rozpočtu nikdy nebyla otázka taková, zda Evropský parlament má obdržet eh, dokumenty přímo od rady či od komise. To je relativní záležitost. To, co je zásadní záležitost pro nás, je, zda jménem eh, daňových poplatníků Evropské unie máme právo zjistit, jak byly využity finanční prostředky. Na základě těchto tří prezentací docházím k závěru, že Evropský parlament toto právo má. A můžeme se rozhodovat o tom, zda důsledky tohoto práva se projevují v tom, že Ehm, Evropský parlament může udělovat ehm, absolutorium a zda ty dokumenty mají být posílány od té či oné instituce, ale toto právo je uznáváno. A to je zásadní a rozhodující vyjasnění situace. Chtěla bych, chtěl bych se ptat na jednu věc. Kdyby se Evropský parlament rozhodl, že se obrátí na soudní dvůr ohledně předkládání dokumentů, nebo mm, spíše nepředkládání dokumentů, které si parlament vyžádal eh, pro eh, udělení absolutoria. Mají tři naši hosté eh, ten názor, že by, to, mm, že by to byl krok, který by mohl vést eh, k rozhodnutí ve prospěch parlamentu? Jaké si myslíte, že to jsou tedy možnosti, aby takovýto krok byl vítězný pro Evropský parlament? Děkuji. Budeme eh, ty otázky spírat a pak se bude odpovídat. Jako další má slovo paní Andreasny. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ten konflikt je spíše politický než technický a do určité míry poukazuje na krizi, eh, v níž se nachází Evropská unie, protože se hovoří o tom, kdo je zodpovědný za co. Nejasné je to, kdo je zodpovědný za evropský rozpočet, za absolutorium, za zájmy daňových poplatníků. A z toho, co jsem slyšela, mi připadá, že tedy právo nebo smlouva o tom hovoří jasně. Evropská komise je zodpovědná za plnění rozpočtu. Samozřejmě, že musí žádat informace od dalších institucí, ale ta zodpovědnost spočívá na komisi. A právě proto si myslím, že bychom měli jít přímo eh, k srdci tohoto problému, tedy požádat o dokumenty prostřednictvím komise, jak to činíme u jiných institucí a ráda bych viděla, jaký je názor řečníků na takovéto řešení, protože já si myslím, že to řešení je prosté. Komise je tím orgánem, na který se máme obracet. Děkuji. Äh, Děkuji mnohokrát. Jako další má slovo paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice děčná za veškeré příspěvky. Jeden příspěvek pro, dva proti, ale rozhodně byly všechny nápomocné eh, proto, abychom si jasně identifikovali veškeré problémy, které se eh, s naším tématem pojí. 0,39 rozpočtu jsou správní výdaje rady. A kvůli tomu bychom měli nyní spochybňovat celou Evropskou unii? Právě ve světle narůstajícího euroskepticismu. Pane Rossi, vy jste zmiňoval, či respektive přišel s, nej, s návrhy, které zacházely nejdále. Vy jste vyzval dokonce parlament, eh, tak, abych tak řekla, jako advokátu z diabolí jste zde v parlamentu vystoupil ve prospěch rady. Z mého pohledu si myslím, že dokud nebude vše jasně stanoveno, buď ve prospěch či v neprospěch rady, tak bychom to neměli vzdávat. Myslím si, že článek 319 v sobě již obsahuje kontrolu pomocí orgánu, je to tam stanoveno. A vy říkáte, že komise odpovídá za plnění rozpočtu. Ano, ale Evropský soudní dvůr hovoří o kontrolovaných orgánech. Nevím, jak to je přesně formulováno ve znění smlouvy v Němčině, ale jde tam o kontrolované orgány. To znamená, že rada dává doporučení, které se týkají, týká kontroly, která je, ale je, je, jejíž cílem je ona sama. Je tam tedy uznaná odpovědnost rady a rada samozřejmě musí skládat i své účty účetnímu dvoru. A z tohoto pohledu by měla být jistým způsobem rada kontrolována. Navíc je tam řada dalších článků, kde se říká, že výdaje rady a parlamentu a dalších institucí se musí přeskoumávat odděleně. a ve článku 335 se hovoří o autonomii ve vnitřních záležitostech. Je to záminka pro to, abychom prostě nechali radu bez, zcela bez kontroly, aby si mohla počínat, jak chce. A ve smlouvě se rovněž hovoří o odpovědnosti předsedů za kontrolu příslušného orgánu. A také se tam hovoří o jejich úkolu tuto kontrolu usnadňovat. To tedy rovněž znamená, že i rada má povinnost spolupracovat. A to nejenom při plnění rozpočtu, ale také při jeho kontrole. Zohledně jste to ve vašich úvahách. Vy jste řekl, že pokud se vyjádří komise, tak na sebe bere veškerou odpovědnost a ostatní instituce již žádnou odpovědnost nenesou. Já si myslím, že to v sobě skýtá jistý manevrovací prostor pro parlament, který by parlament mohl využít. Děkuji paní Šatě za její příspěvek. Nadnesla jste velice zajímavé úvahy, zejména také s ohledem na Evropský soudní dvůr pro lidská práva. Jak to vypadá s takovou tou um, stávající praxí, s tou obvyklou praxí? My se vždy opíráme o judikaturu Evropského soudního dvora. Jak to vypadá s takovým, abych tak řekla, zvykovým právem, jakýmsi právním obyčejem, který se stal uh, dílem, součástí právního aky. Jakým způsobem je možné toto zohlednit? My jsme již udělovali absolutorium radě a také i neudělili. Je to tedy jistý zvyk, právní obyčej. Děkuji také panu Antpöllerovi za jeho velice podnětné úvahy. Hovoří jste o prohlášení rady, ve které se zavazuje předkládat veškeré informace. Jakou právní hodnotu má toto prohlášení rady? Můžeme se na to odvolávat? Můžeme je skutečně instrumentalizovat? Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender a další řečník pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pečlivě naslouchal těm úvodním prezentacím, byly velice kvalitní. Já tedy nejsem eh, tady právník, takže hm, já eh, musím říct, že eh, v podstatě všichni přednášející se shodli na jedné věci, a sice na té, že rada by měla poskytovat informace a my vlastně tady máme takovou tu akademickou debatu a mm, pěkným dokladem toho, jaká je situace, je to, že rada e, se nedostavila, čili jak se lépe ilustrovat povýšený přístup rady, než e, právě tady tím. E, prostě to je jedna, snad jiná instituce, která pohrdá parlamentem a, a demokratickou odpovědností. Takže prostě rada neposkytuje informace a e, nechce se obhávat před parlamentem. E, jsme ve slepé uličce, jak paní profesorka Šaltalová už nám tady dala určitá doporučení, ale jak by to mělo být? A mě by zajímalo, co tedy parlament Eh, parlament, co má dělat. Nejlépe bylo obrátit se na Boha, poněvadž proti jeho verdiktu není odvolání. Eh, jinak my tady každý, každý rok eh, tady máme zasedání, kde tedy rada argumentuje, proč by něco neměla dělat, nebo jak by to vlastně mělo být. Ano, děkuji. Závěrem ještě pan Gajer. Já nejdříve tady mekám před před tlumočníky. Já jsem tady dvě z těchto přednášek poslouchal ve své mateřštině a dovedu si tedy představit, jak to muselo být těžké. Takže myslím, že tady to byl skutečně mimořádný výkon, můžu určitě snad jménem kolegů. Mně se tedy líbily všechny tři příspěvky a skutečně bych zdůraznil ten jeden bod, kde se všichni tři experti eh, shodli a sice, že všichni tři hovořili o tom, že existuje informační povinnost. To je to nejzajímavější, kolegyně, kolegové. A teď opět souhlasím se Sorenem, Eh, že tady máme otázku, jakým způsobem eh, to si je zajistit. Eh, máme psát zase přátelskou supliku generálním tajemku rady, který potom bude milostivě ignorovat. A nebo máme nějakým způsobem tedy vyzývat komisi, aby nám toto zajistila, tak to je otázka, která ústí v cosi politického. Prostě eh, otázka hlavní je, zda tedy eh, rada je buď přímo nebo přes komisi povinná poskytovat informaci. Ano, takže v, rad, eh, v smluvě je to teď jasné, tady dávám výslovně pravdu profesoru Rosimo, ale Evropská unie je záležitost dynamická a to znamená, a to je v podstatě eh, takový právnická záležitost, eh, prostě, eh, že tedy ne všechno se dá jedno značně vyjasnit, poněvadž máme tady judikaturu Evropského soudního dvora, která to či ono upřesňuje či vyjasňuje. Takže nechci vás kritizovat, pane profesore, ale samozřejmě my jako poslanci budeme žádat na jaksi rozširování eh, smlouvy tam, kde tedy eh, vidíme potřebu upřesnění, čili v tom budeme pokračovat. A pokud se týče otázky absolutoria rady, pojmeme tak, že eh, budeme svůj tlak vyvíjet přes komisi, aby nám byly poskytovány nezbytné dokumenty pro posouzení plnění rozpočtu, tak tím bychom vystoupili z této slepé uličky. Rada, která tady dneska není, zaujímá stanovisko, že tedy eh, budeme jednat na bázi principu reciprocity, což výbor zatím odmítá a z tohoto důvodu rada eh, bude tedy tvrdit, eh, že ano, tak teď je míč na jejich straně hřiště a pokud nereagují na naši eh, nabídku, tak my neděláme nic. No, teď mám ale otázku. Jestliže dospějeme k závěru, že na základě informací, které doufáme jednou nedostaneme, nesouhlasíme s plněním rozpočtu rady, a tedy z toho důvodu neudělíme absolutorium. Jak v tomto případě posoudíte nezbytné důsledky neudělení absolutoria. Protože já vím, že eh, v radě žádné výslovné konsekvence nejsou. Eh, historicky je to tak, že třeba Santrová komise pod hrozbou neudělení absolutoria odstoupila. To byl precedens, kde by se mohlo říct, pokud tedy parlament neudělí absolutorium, pak nastane to a to. A teď je zajímavé toto, jestliže neudělíme absolutorium, jak tedy vidíte důsledky v předivu meziinstitucionálním? Děkuji, Inge Gressle. Děkuji. Rada nemusela přijít, protože ona to všechno již ví. To nemyslím vůbec ironicky, oni to všechno vědí. Chtěla bych říct panu profesoru Rosimu, respektive položit mu několik otázek. To, co vy jste tady nadnesl jako vaši pozici, slýchám velice často od rady. Já jsem zpravodajka v oblasti rozpočtu, celou řadu hodin jsem vyjednávala s radou. E, já vám děkuji že tady jste se snažil o tom eh, podívat, nalézt to nové finanční nařízení, ale ono vás to jistě schlabe, protože to článek, který se týká absolutoria, eh, není pozměněn, nedokázali jsme se na ničem schopnout. Vy jste nezmiňoval článek 335, který hovoří o správní autonomii institucí. Tato autonomie musí ale také platit jako pro instituce, které jsou naším partnerem v rámci absolutoria vůči nám. Máme rozpor mezi článkem 319 a 335. Přinejmenším my jako parlament jsme předložili pozměňovací návrhy v tom smyslu, abychom dokázali tyto dva články sloučit. To by bylo velice jednoduché. Například, kdybychom řekli, jsou instituce, ty máme také v článku 1 finančního nařízení a instituce vůči nám, nám tedy dávají k dispozici materiál, ty dokumenty, které my si přejeme mít. Ten současný článek ve finančním nařízení je v souladu s smlouvou říká tedy, že udělujeme absolutoriu komisi. Proč to říká ta dohoda z roku 1970? Protože tehdy byly v rukou komise veškeré účty, veškeré účty byly v rozpočtu komise. Tady nebylo tam žádné odůvodnění e, mít separátní vedení účtu. Nebylo tam prostě separátní vedení účtu v rámci separátní institucí, tam to prostě smluvně nebylo zakotveno. A, pro, a to proto, že tam prostě e, se tím zavývali lidé, kteří byli zahraničními politiky a nebyli odborníky na rozpočtové právo. Rada promiňte, sekretariát rady a právníci jistě prostě k tomuto mlčeli a nic neřekli protože mě nikdo nenudil, aby se, eh, ne, eh, aby se vyvíjeli tak, jak se vyvíjela Unie. Ale Unie se vyvinula od 70. let a najednou se to neodráží v hlavním evropském právu, totiž právu rozpočtovém a právu absolutoria, ale dobře víme, že ve smlouvě je eh, úkol parlamentu a totiž udělit absolutorium. Tedy my ve smlouvě jsme povinni toto dělat, ale ze smlouvy nemáme prostředky pro to, abychom to dělat mohli. A proto je zde otázka. Tedy první otázka, jak to tedy vypadá s článkem 335, jak se nám podaří je nějakým způsobem harmonizovat ty dva články 319 a 335. Další věc, pokud řekneme, že budeme tedy udělit absolutorium, udělovat absolutu komisi jako celku a pak nad to ještě absolutorium jednotlivé, každé jednotlivé instituci. Dobře víme, že naše zoo je velké, máme tam mnoho zvířat, takže bychom mohli vlastně si očkrtat každé zvíře zvlášť a pak ještě všechny dohromady. Tenhle trik nás už také napadl. A to můžeme učinit a nemusíme mnoho měnit. Jde to pomocí dodatečného hlasování. A zda potom, tak potom Unii jako celek udělíme absolutorium, to je druhá věc. Ale v ten den, kdy eh, řekneme, že neudělíme Unii jako celek, tak to tedy bude velice zajímavé, co se potom bude dít. Nám jde tady o odborávání byrokratizie, zjednodušení zprávy, to jistě ano. Udělení absolutory je demokratický postup, který je velice obtížný a složitý, takže bychom mohli jít také cestou, že se to opět jednotí v, ústech komi- eh, v účtech komise, a pro nás, jako pro orgán, který uděluje absolutorium, by bylo prostě jednodušší. Komise by rázem získala pět tisíc nových pracovníků a my jsme konečně dořešili tento vleklý problém. Možná by to byla z právního hlediska ta nejčistší cesta. A možná by to bylo elegantní řešení tohoto problému či elegantní možnost, jak ho obejít. Ale někdy je prostě nutné učinit velké kroky, když jde o velké věci. Další otázka. Zdůraznil jste, že jde o to, že my přeskoumáváme právo platnost. Že toto kontrolujeme, soulad s právem. To v Unii známe jistě když se vydávají eh, peníze nesmyslným způsobem, tak se to prostě očkrtne, jako že to je OK, protože to bylo v souladu s právem a vše je v nejlepším pořádku. Měl jste na mysli přesně toto? Do jaké míry by tam měly hrát as- úlohu aspekty, jako je hospodářnost, ekonomičnost, přiměřenost? To jsou pojmy, které eh, právníka příliš nepotěší, to vím, ale přece nestačí říci, tak jak se mi to říká, udělám si tam někde háček a takhle si to celé očkrtám, protože to bylo prostě v souladu s právem. To je přeskoumání souladu s právem. Člověk si jenom prostě ověří, zda je to v souladu se stávajícími normami a pak je vše v nejlepším pořádku. Děkuji. Předseda mě do posud nebylo známo, že by v rámci uh, postupu udělování absolutoria jsme někdy si něco odškrtávali, očáčkovávali, či eh, to, že my máme nějaké zoo. No dobrá, právní text je pravděpodobně takto otevřen i takovýmto výkladům. Ovšem tuto otázku našim expertům klást nebudu. Chtěl jsem se pokusit to nějakým způsobem vtipně přemostit, eh, tedy to, um, to kolo otázek a kolo odpovědí. Čas pokročil, takže já bych byl vděčný, kdybyste dodrželi čas eh, mezi pěti až sedmi minutami a odpověděli na nejdůležitější aspekty položených docházek, abychom se pak na závěr mohli ještě vyslechnout právní službu. Děkuji, budu stručný a některé otázky schrnu, tak abych mohl držet těch pět až sedm minut. Začal bych možná, bylo to mnoho otázek a zejména se mnoho otázek týkalo práv na informace, byl to pan Mulder, Gajer a Sendegard, kteří se na to ptali. Když se podíváme na smlouvu, tak je třeba rozlišovat mezi dvěma různými právy na informaci. Jednak máme právo na informaci z 319 odstavec 1, to se týká určitých dokumentů, a pak je to 319 odstavec 2, a to se týká veškerých dokumentů. Co se týká článku 319 odstavec 2, a to je velice zajímavé z mého pohledu, zde je povinna poskytovat informace pouze komise. A já bych zašel dál a myslím si, že řečníci mě eh, podpoří ostatní, že ta povinnost eh, loajálně spolupracovat zavazuje i ostatní instituce, aby poskytovaly takovéto informace, protože jinak by Právo na informace článek 319 odstavec 2 vyšlo na prázdno, co se týče ostatních institucí. Týká se to také otázek toho, jaká je možná úspěšnost u ESD, když eh, jde určité specifické dokumenty. Já si myslím, že právo na informace, které vyplývá v článku 319 odstavec 2, platí i na další instituce a proto si myslím, že šance na úspěch je relativně vysoká. Nebudu tady říkat žádné konkrétní procento, opravdu si myslím, že to právo na informaci je upraveno relativně jasně. A e, ono to možná jde i nad rámec toho, co já bych e, doporučil. Máme tady tedy doporučení e, jít, obrátit se na soud a opravdu obrátit se na soud v tom smyslu, že si parlament chce vyžádat právo na informaci. Druhá otázka pana Gajera. Jaké dopady by to mělo na radu, pokud se absolutorium neudělí? Hlasování o důvěře samozřejmě zde možné není, ale máme tam povinnost ze smluv. 319 odstavec 3 SFE jasně říká, že orgány musí přijímat opatření, která slouží účilu. V primárním právu Toto platí pouze po, pro komisi, ale v sekundární právu, ve eh, finančním nařízení, to jde jasně i nad rámec komise. Tedy veškeré eh, instituce jsou povinny zavádět opatření, která vedou k účelu. A já si myslím, že toto právo je žalovatelné, je vymahatelné u soudu. Otázkou je ovšem, co znamená to vyjádření, že to musí sloužit účelu. Tam je asi velký interpretační výklad pro soud, ale v zásadě, pokud eh, instituce nejednají v dostatečné míře, tak je možné to soudně vymáhat. A pak se máme ještě politické možnosti, o těch se také hovořilo ale například v rámci dalších vyjednávání je možné využívat i udělování absolutoria a pomocí tohoto si vymoci jisté ústupky. Co se týče Prohlášení Rady z roku 73, otázka paní Ayali Sender. To je velice obtížná věc. Jaké právní účinky a dopady toto má? To prohlášení se týká informačních povinností vůči parlamentu obecně, netýká se tedy speciálně e, informací v otázkách rozpočtových. Týká se to veškerých oblastí a práv. Já se na to budu muset ještě podrobně podívat, ale možná takový první odhad z mé strany. Tento dokument není jednoznačný. Na jedné straně máme něco takového jako gentlemanskou dohodu. O gentlemanských dohod můžeme říci a vyvodit to z judikatury ESD a mezinárodního práva, že nejsou závazné. Na druhé straně máme sekundární právo. Prohlášení rady je někde mezi tím, mezi těmito dvěma druhy práva. V Němečtině je to označeno jako firmware, který poznámka v angličtině jako communication, tedy sdělení. Co se týče rady, tak rada tam vyjadřuje se v tom smyslu, že si připadá, že je zavázaná. V tomto pohledu bychom to mohli vnímat jakožto právní povinnost, ale do jaké míry jde. Týká se hlavně ústních a písemných otázek, ale platí to pouze pro plénum parlamentu nebo také pro výbory. To budu muset ještě si dořešit eh, a proskoumat to. Dále ta kontrola souladu s právem. Znamená to, že si to odháčkujeme podle určité platné normy, tak to chápat nesmíme. Jak jsem mi řekl, týká se to i zásad finančního nařízení. Ekonomičnosti výdajů, to je přesně to, o co vám zejména jde. Také třeba ještě se na to v detailu podívat, pokud tam jsou nějaké pochyby, kdy případě například, že ty výdaje nejsou ekonomické, nejsou hospodárné či nebyly učiněny v souladu s dalšími zásadami finančního nařízení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Budu odpovídat eh, na dotazy v takovém pořadí, jak byly vystaveny ohledně soudního dvora eh, možnosti Evropského parlamentu. Vím, že se jedná o velice citlivé období a, a teď se mohu vyjádřit některým prvkům. Už nevím, kdo to přesně zmínil. Ano, jistě jedná se o politickou záležitost. Jde e, o to, jak e, vykládat e, smlouvy a zatím vždy stojí politika. Vše bude záviset na právní politice soudu v případě soudního případu protože Soudní dvůr provádí svou právní politiku prostřednictvím svých eh, kroků, svých postojů, jedná schematicky, dívá se s určitou perspektivou vpřed. Už v 90. letech eh, a po roce 2000 jsme viděli, že se eh, že dochází určitým změnám v této politice a hovořilo se o tom, že je velice obtížné vykládat smlouvy ohledně toho, co má dělat komise, co může činit rana. E, byly zde možnosti e, ze strany komise předložit doporučení radě ohledně toho, co mají dělat členské státy. E, a Eh, soudní dvůr odpovídal, že Evropská centrální banka se má zabývat eh, těmito doporučeními ohledně společné eh, měny. Takže když se podíváme na tuto politiku, tak vidíme, že se snaží um, soudní dvůr um, o udržení nebo dosažení určité rovnováhy mezi institucemi. Myslím, že na základě informací, by měl dát eh, zapravdu parlamentu. Eh, pokud má tedy parlament právo udělovat eh, absolutorium, tak má i právo na získávání informací s tím souvisejících. A ohledně toho, zda je tedy možné udělávat, udělovat absolutorium individuálně, to je druhá věc, to je druhá otázka. A tam nevíme, jak se může soudní dvůr vyjádřit. Není zde jistota. Nevím, kdo se ptal ohledně komise a zodpovědnosti komise. Už to není eh, jako dřív, je tu eh, určitý text smlouvy, který není úplně jasný a navíc je tu sekundární právo, které je taky třeba mít na paměti. Neměli bychom tedy eh, přijímat jako danou věc, že komise je zodpovědná za plnění eh, rozpočtu. A potom plá, právní platnost eh, zvyku, obyčeje. Zvyky a obyčeje byly takto chápany především na základě mezinárodního práva a to proto, aby smlouvy byly nebo dohody byly respektovány. A právě proto, aby se posunulo vpřed mezinárodní právo, se začaly uznávat tyto obyčeje a zvyky. Soudní dvůr může využít tohoto zvyku a také někdy využívá eh, zvyku v mezinárodních právech, uznává také zvyky v členských státech, takže to je takový eh, obecný právní princip. Pokud neexistuje jasný konkrétní právní text, který lze eh, vyložit bez nějaké dvojznačnosti, využívají se eh, také eh, zvyky, které existují. To je tedy všeobecný princip. Potom byla otázka na dopady toho, že by rada odmítla poskytnout dokumenty. Bohužel dopad by byl žádný. Ehm, samozřejmě jsem hovořila o těch mediálních akcích, ale bohužel také to vysvětluji studentům práva. Právo je takové a takové. Ehm, co se stane, když soudní dvůr odsoudí nějaký stát? V tomto případě je na tom rada podobně jako stát, který by byl takový ehm, odsouzen a bylo by zapotřebí využít tisku a veřejného mínění k tomu, aby se něco děla dál, protože není žádná vojenská síla, která by přiměla, eh, která by přiměla z eh, radu na to, aby poskytla tyto dokumenty. Děkuji vám, paní Šaltiel. A ještě poslední odpověď od pana profesora Rosyho. Děkuji vám a děkuji vám také za poměrně eh, přátelské přijetí mé pozice. Eh, eh, když se podíváte docela podrobně na naše stanoviska, tak oni se od sebe zase tolik neliší. Čili ta otázka, zda Evropský parlament má právo na informace nebo ne, tak tam jsem se, myslím, vyjádřil velice jasně. Jinak ta druhá otázka od eh, paní eh, poslankyně, eh, jaké jsou úspěchy na soudní vymáhání u Evropského soudního dvora. Mm, to zase záleží na tom, jestli budete tedy že zda budete eh, soudit se s komisí nebo s radou. Myslím, že komise by to už bylo. Ale otázka je, jestli pro tak malé rozpočto, eh, procentu rozpočtu, to nevím, jestli to vyplatí eh, Eh, jestliže tedy eh, vy eh, máte právo udělovat absolutorium jaksi radě, pak rada by zase mohla si vyžadovat recipročně údaje například o cestovních dokladech, cestovních výdajích poslanců. Takže jestli vám to stojí za to. Nyní tedy k tomu, co řekli kolegové. Myslím, že není úplně jasné mně, zda to eh, primární právo vzhledem k tomu, eh, jak se změnily sociálně ekonomické podmínky, a na základě bych to tedy mohl nějak analyzovat, ale zároveň tady mám prohlášení z roku 1973, které bylo vydáno tehdy, eh, kdy měl parlament velice málo práv. Já bych spíše tedy Eh, to viděl tak, že toto prohlášení eh, nemá právní sílu a de facto už je bezpředmětné, poněvadž eh, Evropský parlament mezi čase dostal změnami smluv spoustu dalších práv, takže toto prohlášení je celkem zbytečné. Rozhodující otázka je všem taková, jaká jaké to má že mít důsledky. Právní důsledky žádné a to je vědomně takto učiněno a pravděpodobně se tomu dá i porozumět. Není to eh, nepovede to k žádnému odstoupení z funkce nebo něco podobného. Eh, prostě eh, komise samozřejmě nemůže třeba přímo způsobit to, že by odstoupil některý člen rady, možná nějakým nepřímým způsobem. Čili skutečně eh, vy můžete tedy absolutorium udělit, eh, vy můžete něk- na některé body eh, poukázat tím, že je okomentujete, a to řekl pan kolega Anpele, příslušný orgán by potom na to musel reagovat, podle mě tedy zprostředkování přes komisi. A pak je tady třetí důsledek, jestliže tady ten rozpočet byl plněn tak špatně, že chcete tady nejenom eh, nejenom tedy eh, neudělit absolutorium, ale chtěli byste mít ještě další důsledky, pak byste tedy eh, museli vyslovit nedůvěru, ale to zase jde prostřednictvím tedy vůči komisi, nikoli vůči, vůči radě. A já si tady myslím, že skutečně Evropská unie stojí na dvou pilířích a rada je e, e, tam se o něm hovoří, o radě se hovoří v článku 10.2, jakožto o demokratickém pilíři. Čili musíme to tedy akceptovat, že toto je jeden pilíř a já myslím, že Eh, je to tak, jak to řekl eh, tady pan poslanec, že eh, z toho lze tady mít určitý politický užitek, ale teď je otázka zvážení míry. A poslední ještě věc, a to je otázka článek 330 5, v jakém vztahu jsme tady k němu. Já si myslím, že tento článek má zcela jinou funkci a sice je to reprezentace navenek, aby tyto orgány měly určitou volnost. A já si tedy myslím, že je tady také otázka svrchovanosti jednotlivých orgánů, pokud se jejich eh, organizace týče. Eh, souvisí to samozřejmě také s institucionální rovnováhou, ale jaký je tady ten poměr úplně přesně, tak eh, to bych teď nerad říkal, ale určitě to najdete tak za 14 dní v mé písemné zprávě. Já, hodně, já osobně jsem se hodně poučil a určitě ještě budu zvažovat další argumenty a děkuji vám za otevřenou diskusi a také za eh, právně kvalitní diskusi. Děkuji vám, že jsem k tím mohl přispět. Děkuji vám. Eh, ta vaše poznámka, že přece jenom jsme se k vám chovali přátelsky. Eh, my jsme si přáli kontroverzní výměnu názoru, takže eh, tady eh, jsme dostali to, co jsme chtěli. No a jinak naše včerejší hlasování Eh, o tom, že neudělíme absolutorium rady. To je možná eh, tedy důsledek toho, že rada nepřišla, ale eh, v podstatě ani dříve rada se k nám nestavila nějak zvlášť vstřícně. No a my teď ještě si vyslechneme stanovisko právního servisu Evropského parlamentu. Já vítám Ricarda Pasuse a prosil bych ho o jeho stanovisko a poté ještě dáme slovo kolegům z výboru v závěrečné debatě. Já bych tady s dovolením navrhl, Ano, Mr. Pasos. Pane Pasosi, máte slovo. Děkuji vám, pane Pasosi. Myslím, že jste slyšel celou řadu právních argumentů. Je samozřejmé, že když se pozvou právníci, máte velkou šanci vyslechnout si různé právní názory. Moje stanovisko k této věci už znáte velice dlouho. A nepřekvaví vás, pokud prohlásím, že jsem spíše pro to, co se dělo do posud ze strany parlamentu. To zní eh, logicky. Je to také výsledek rad, které vám poskytujeme čas od času po nějakou dobu. A jsem si jistý, že rád si vyslechnete i stanoviska jiných právních expertů. A já jsem se také vyslechl s velkým zájmem. Nemusím se vracet zpět k tomu pozadí, které je známo krize, pokud to slovo tedy bylo využito. Pokud je to krize, tak já nevím, zda se skutečně jedná o krizi, ale ten spor trvá od roku 2009 a možná od Lisabonské smlouvy je viditelnější eh, ze strany rady, protože je tu také Evropská rada jako instituce, která předtím neexistovala. Tím se věci poněkud komplikují. Eh, věc spočívá tedy v legitimnosti eh, úlohy Evropského parlamentu v absolutoriu. Argumenty byly ve prospěch nebo proti. Zda tedy parlament má ehm, právo rozhodovat separátně o eh, absolutoriu rady. Já uvedu jen tři argumenty. Především si myslím, je důležité se zmínit ne, tedy konkrétně úloze parlamentu, eh, která byla odlišná, jak už bylo řečeno. Za prvé, to byla jen rada, kdo mohl udělovat rozpočet původně od roku 1970, to byla rada spolu s parlamentem a nyní po roce 1975 bruselská smlouva uvádí, že to jen parlament, kdo uděluje absolutorium. To eh, samozřejmě musí mít eh, nějaký dopad a také to znamená, že došlo k čemu vývoji úlohy ohledně udělování absolutoria. U těch tří argumentů, které jsem tedy chtěl předložit, samozřejmě jsou ve prospěch eh, udělování absolutoria radě. Za prvé je to analýza článku 319, ale ne samostatně, ale také s článkem 317 za druhé je to oddělená a druhotná legislativa, která se týká jednotlivých absolutorií. A za třetí, e, to je velice zásadní prvek a to je zásada reprezentativnosti, e, participativní demokracie, transparentnosti a e, dobré zprávy. Ten první argument, který se týká článku 319, Já bych eh, mohl kritizovat u těch prezentací, které byly předloženy zejména u profesora Rossiho, to, že, se, že nemůžete zakládat eh, argument čistě a pouze eh, argumentace na článku 319 ano, hovoří o tom, že rada bude udělovat absolutorium komisi. Ale přečtěme si celou tu větu. Evropský parlament jedná na doporučení rady a uděluje absolutorium komisi ohledně plnění rozpočtu. I tato věta ohledně plnění rozpočtu je důležitá. Plnění rozpočtu se totiž eh, vyvinulo. Nemůžeme se zaměřovat jen na slovo komise z této věty. I v této souvislosti si myslím, že když se podíváme na plnění rozpočtu, musíme konstatovat, že jen 10 rozpočtu je nyní plněno komisí přímo. To znamená, že situace, jak už vedla paní Gresle, je odlišná od počátku, protože eh, komise je zodpovědná jen za 10 rozpočtu. Eh, další části rozpočtu jsou eh, plněny buď jinými stranami anebo jinými institucemi. Takže tento článek 319 třeba, že jasně eh, se vyslovuje, nemůže být interpretován doslova, ale protože souvisí s plněním rozpočtu, musí být správným způsobem vykládán a také v souvislosti s článkem 317 odstavec 2. A co ten stanoví? Článek 317 odstavec 2 hovoří o tom, že finanční nařízení stanoví e, povinnosti a pravidla e, pro každou instituci ohledně jejich části e, a jejich plnění výdajů. To znamená, že finanční nařízení je v tom explicitní, a to je druhá část mého argumentu, je explicitně pro oddělená absolutoria. Pak je to článek 50 finančního nařízení, který stanoví, že explicitně, že komise má eh, na jiné instituce převádět pravomoci za plnění té části rozpočtu, které se jich týkají. Pak je tu článek 146 odstavec 2, který explicitně zmiňuje, že Evropský parlament Eh, má eh, pravomoc eh, um, udělovat rozpočet a zkoumá zprávu účetního dvora společně s odpověďmi institucí a další článek, který stanoví, že společně s evropskými institucemi má přijímat Evropský parlament kroky takže všechna tato ustanovení, pokud je vezmeme dohromady, poskytují Evropskému parlamentu solidní základ k tomu, aby pokračoval v té praxi a uděloval eh, absolutoria odděleně. A můj další třetí argument spočívá v něčem, co je mm, základem a co nebylo doposud do hloubky zde probráno. Ale také to souvisí s Lisabonskou smlouvou, s těmi novými ustanoveními Lisabonské smlouvy, která byla zmíněna uh, také právními experty. Stanovisko parlamentu eh, se změnilo. Byli jsme eh, ve společenství práva, založeném na reprezentativní demokracii. Eh, tam, kde rozhodnutí se přijímají tak možná otevřeně a transparentně ke všem občanům. To je mm, článek 10 odstavec 3. Ale s tímto principem souvisí ještě další článek smlouvy o fungování Evropské unie. A to je princip eh, dobré zprávy. A to je článek 15 odstavec 1, který požaduje, aby byla tedy eh, prováděna správná zpráva. Evropské instituce mají provádět svou práci co možná nejotevřeněji a e, v otázkách týkající se e, plnění rozpočtu tento princip transparentnosti je obsažen ve finančním nařízení článku 29, který nyní bude 31, a kde se říká, že rozpočet má být plně, plněn v souladu s těmito principy. A pokud ty, tyto zásadní principy týkající se fungování Evropské unie a finančního nařízení dostáváme se do nového obzoru interpretování smlouvy eh, Evropské unie eh, a, udělování absolutory ze strany parlamentu. V tomto kontextu musíme říct, že soudní dvůr byl velice striktní a uznává, že v demokratické společnosti daňoví poplatníci mají právo být informováni o využívání veřejných finančních prostředků. Mají právo mít kontrolu nad tím, jak je plněn rozpočet. A tato kontrola může být provedena, jen a to souhlasím eh, s paní Šaltě, že lze ji provést jen prostřednictvím Evropského parlamentu, která je jedinou institucí, která je přímo volena eh, občany. A myslím, že už se blížím k závěru. Takže myslím, že máme dostatečně argumentů k tomu, abychom mohli uh, ospravedlnit pozici par, uh, parlamentu na základě legelata, ne uh, jen na základě lege referenda. A na základě tedy stanovisek právních expertů, možná, že se také něco neuvědomují, ale hm, stanovisko a praxe parlamentu byla uznávána a respektována všemi institucemi, kromě rady. Předseda tohoto výboru zaslal dopis komisi, komisaři, který je e, v tomto případě zodpovědný, a e, ptal se na stanovisko komise v této věci. A pan komisař Šemeta odpověděl, a to nebylo dávno, to bylo v listopadu 2011, že komise si uvědomuje, že Evropský parlament uděluje absolutorium jiných, e, jiným institucím po řadu let. Tento postup nikdy nebyl spochybněn komisí a považuje tento, tento postup za žádoucí a bude v něm pokračováno do budoucnosti i s ohledem na skutečnost, že, že nelze očekávat, že by komise přestala plnit eh, eh, rozpočet. Tímto tedy chci reagovat na argument některých, kteří uváděli, že vše by mělo procházet skrz komisi, protože eh, komise, jak víme, má jen omezenou eh, možnost plnění eh, rozpočtu. Snažil jsem se velice stručně zodpovědět některé otázky. Expertovi, jak je zjevné, nemohu se vyjadřovat o tom, zda parlament se má obrátit na soud, či nikoli. Určitě pochopíte, proč si u tohoto ponechám e, svou výhradu, protože to je věc, která by se musela prodiskutovat. Pokusím se od, od, odpovědět stručně na tu zvykovost, e, která zde byla projednávána. Myslím, že s tím že s paní profesorkou Florence Šaltě tady nemůžu úplně souhlasit, protože jdete příliš daleko. Nemůžeme hovořit o zvykovém právu v této konkrétní věci ohledně absolutoria. To zvykové právo je opravdu velice silný, eh, silná koncepce v mezinárodním právu a v tomto případě tedy eh, nemá své místo. Co se týče toho, zda gentlemanská dohoda mezi parlamentem a radou je právně závazná, jsem také přesvědčen, že to není otázka, na kterou bychom mohli odpovídat v tomto kontextu, protože je na to jeden eh, jednoduchý důvod. Gentlemanská dohoda se netýká plnění rozpočtu vůbec. Vztahuje se jen na eh, přípravu rozpočtu, na sestavování rozpočtu. Takže já tíhnu eh, z právního hlediska k tomu, že gentlemanská dohoda je právně závazná, pokud eh, tedy v, tom, v rámci záměru obou dvou stran, ale netýká se udělování absolutoria. A potom zde padla otázka na e, dopady neudělení absolutoria. E, úplně souhlasím s tím, co jste uvedli, že by zde nebyly žádné právní e, dopady. Nejsou to žádné právní dopady toho, že bychom odmítli udělit absolutorium, protože ty důsledky jsou vždy politické. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji, pane Pasosi, za tento důležitý příspěvek. A já bych nyní dal prostor obecné debatě, nebo pokud máte ještě nějaké další otázky na naše experty. A podle toho, kolik nám zbude času, uvidíme, jestli bude možno ještě reagovat. Tak nejdříve pana, paní zpravodajka Ayala Zender. Děkuji vám, eh, paní, pane předsedající. Eh, měla bych ještě poznámku k panu Rosimu, který nám eh, přislíbil eh, ještě nějaké podklady. Můžete se podívat také na stránky liberální frakce, komisi, výboru nebo i na webové stránky jiných frakcí, poněvadž ve svých dokumentech Eh, se odkazujete pouze na ty liberální stránky. To mě tak trošku mm, bylo nápadné. A eh, také na stránkách rozpočtového výboru se nachází také návrh mé eh, zprávy. Děkuji, paní Kresle. Reciprocita. Otázka na pana Rosiho. My jsme eh, nechtěli reciprocitu, odmítli jsme ji, poněvadž zde nejsme na stejné úrovni, poněvadž rada podává doporučení. Eh, vidíte v tomto případě, že toto doporučení je něco jiného než třeba doporučení k určitým nařízením. Čili Eh, co to znamená to doporučení rady? Eh, je to postavení na stejné úrovni? Prostě podle nás doporučení je doporučení a hotovo. Možná, že nám to teď eh, nebudete moci rovnou zodpovědět, ale stejně je důležité se si o tom vyjasnit situaci. Jinak my tady máme tabulku s pozměňovacími návrhy k oblasti absolutoria. Máme tady návrhy parlamentní z komise a z rady. A vidíme, jakým způsobem se to vyvíjelo a nakonec jsme zůstali u původního textu. Pro nás je totiž důležité, aby ta situace se mohla dále někam vyvíjet a proto bych já eh, vás všechny výslovně chtěla požádat své práci, také v té právní práci, která se týká europolitiky, Eh, abyste to vzali v úvahu. Eh, jinak eh, bych řekl, že tady pokud se týče německé jurisprudence, tak pokud se týče jejího vztahu v evropské politice, tak tam toho mnoho nenajdeme, bohužel. My tady pracujeme v daleko větší míře detailu, čili bylo by pro nás tady také přínosné, kdyby i eh, právo se i v Německu, kdyby se jaksi spolu vyvíjelo s tou evropskou úrovní. Ano, děkuji. Já také mám ještě jednu otázku, protože vidím, že někdo další se nehlásí do debaty. A je to na pana profesora Rosyho. Vy jste řekl, že tady vzhledem ke zkušenosti s federálním pořádáním Německu, eh, vy jste hovořil o vztazích mezi eh, Bundestagem a Bundesrátem. Pokud vím, tak eh, rozpočet Bundestagu, čili němu je součástí dolní, rozpočtu dolní směrovny Bundestagu. Nicméně eh, Bundestag přesto má možnost eh, prostřednictvím dalších prostředků eh, kontrolovat správnost plnění rozpočtu ve spolkové radě Bundesrátu. A my to vidíme tedy podobně, že tedy to právo bychom také měli mít, ale otázka je, jestli v praxi lze toto právo také vykonávat. A tady bych byl rád, kdybyste se ještě k tomu eh, vyjádřil, jak byste z této právní analogii aplikoval, protože naopak pan Empel poukázal na kontrolní eh, možnost rady ze strany, tedy možnost kontroly rady ze strany národních parlamentů. Čili my jsme eh, hovořili s příslušnými činiteli eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu Bundesrátu Bundes Bundestagu a oni nevidí tu možnost, o které jste hovořil, to znamená možnost takto uplatňovat demokratickou kontrolu. A když to tedy budeme debatovat prakticky, tak eh, hypoteticky, kdyby třeba členská země některá si chtěla vybudovat letiště a stálo by to o něco více, než eh, plánováno třeba kvůli prodlením, pak by Národní parlament mohl zasáhnout. Hypoteticky, kdyby se to teď stalo v případě Evropské rady a jejího stavebního projektu, tak otázka by byla, kdo vlastně zde má kontrolní pravomoc. Eh, pravděpodobně nikdo, takže eh, to se tady odehrává víceméně v právním vaku. Takže kdybyste k tomu mohl něco říct, z právního hlediska. Takže nemáme tady další dotazy. Kdo z expertů si přeje pohovořit? Um, die, uh, Anmerkung. Poznámka. Poznámku paní zpravodajky jsem nepochopil, já jsem vůbec na nic nepoukázával ve svém dokumentu, liberální eh, webová stránka liberáru neznám takže asi došlo k nějakému nedorozumění. Já po, jsem postupoval eh, z hlediska politických stran neutrálně tak, jak se to přísluší vědci. Eh, další, ty dvě další námitky jsou velmi důležité. Nejdříve chci říci, že mě vaše tabulka opravdu velice zajímá a ta vlastní otázka té reciprocity. Tam nejsem stala vašeho názoru, protože, a já to přiznávám, ani to nemusím přiznávat, to je prostě naše východisko. Doporučení je doporučení. Vy, e, není to závazné. Když vám rada doporučuje, abyste udělali e, absolutoriu komisi a vy jste z dobrých důvodů proti, tak to je vaše rozhodnutí. Ale naopak, e, v opačném případě, kdyby rada e, doporučila neudělit absolutorium, a teď to přichází, a to právě proto, protože Evropský parlament v rámci plnění rozpočtu se nedržel přesně daných kritérií, tak to pro vás také není závazné, ale rada musí být z toho takovéto doporučení e, učinit na základě odpovídajícího, odpovídající báze musí také mít informace. Takže já jsem tady pro jistou reciprocitu, protože jinak bychom se dostávali do takového již téměř filozofického problému, kdo hlídá hlídače. Vy říkáte, že si udělujete absolutory sami sobě, tak pravděpodobně, to pravděpodobně tak pozitivně nevidí ani veškeré výbory tohoto parlamentu. A proto já mám takové se pochyby o tom, jakou výpovědní hodnotu to má na venek. Myslím si, že informace nutné jsou, a to také proto, protože Evropský účetní dvůr také má pravomoci získávat informace a účetní dvůr to také může přeskoumávat. A je to také základ tedy i pro to doporučení rady. Dále, vztah Evropského parlamentu k, vůči radě a ty federální orgány. Já tam mám jisté námitky či výhrady. Často se říká, že federální struktura státu a Evropská unie, že to nelze vůbec srovnávat. Já to všechno vím, ale proto chápu vaše výhrady. Ale na druhé straně si myslím, že se všichni shodneme, alespoň v tom, že e, tyto orgány prostě určitým způsobem představují jistou federální strukturu, když to samozřejmě nemůžeme srovnávat jedna ku jedné. Další poznámka. Pane předsedo, já jsem to tak nemyslel, když jsem to na začátku srovnával. Mě, já jsem to nechápal v oblasti informačního základu, ale šlo mi o to, zda tedy Bundestag eh, smí odepřít absolutoriu Bundesrádu. A zde jsem jak v německém kontextu, tak v evropském kontextu toho mínění, i když jsou mi vědomi ty rozdíly, že to prostě možné není a nemělo by to mít možné, protože příjemcem absolutoria podle mě zůstává i nadále komise, respektive tedy v případě Německa spolková vláda. Já mohu spolkové vládě říci, neudělím eh, vám absolutorium, protože Bundesrát neplnil řádně rozpočet. ale Bundesrat je samozřejmě i proto špatným příkladem, protože vůbec nemá žádné exekutivní pravomoci. Ale rád je již měl, trošku se to omezilo Lisabonem, ale jistě má i nadále mnohem více exekutivních pravomocí než Bundesrat. A e, rozpočet Bundesgátu je ještě mnohem nižší než rozpočet Rady. Ale samozřejmě Bundestag musí mít možnost získat informace o tom, jak Bundesrat eh, provádí rozpočet. A to též platí také pro Evropský parlament. Poslední věc. Pan Anpüller to říkal velice jasně, vy jste to naznačili, já jsem to poznamenal pouze na okraji. Já skutečně nevidím žádnou možnost toho, jak eh, zapojit národní parlamenty do udělování absolutoria radě. Pan Antpeller to tady vysvětlil obšírněji. A z tohoto pohledu uh, souhlasím také s paní Florence Chaltier, a totiž, že v této věci je Evropský parlament zásadním orgánem. Ale co se týče těch právních a politických důsledků, zde si nesmíme dělat žádné iluze. Zástupce rady, tedy člen národní vlády, Eh, nemůže mít donucen odstoupit, protože například v jeho oblasti eh, nebyl eh, rozpočet rady plněn řádným způsobem, či bylo učiněno nějaké špatně rozhodnutí, které se týkalo budov. To prostě nejde. To by možná šlo z politického hlediska, ale jinak jsme již opravdu ve velice triviální oblasti a šlo by pouze o politické hry a vy to znáte velice dobře. Tisk má celou řadu různých možných témat a je to na tisku. Zda z velké téma nafouknou a dělají z toho obrovské téma, které pak bude mít politické důsledky, no nevím. Děkuji panu profesorovi Rosovi a není má slovo pan Antweiler. Několik krátkých poznámek z mé strany. Nejdříve, co se týče těch té tabulky, jak jste o ní hovořila, já jsem ji zahrnul do svého dokumentu, já jsem se tou tabulkou již davýval, je to stránka 84. Další poznámka k té reciprocitě. Co se týče práva na návrh, tam souhlasím s panem Rosim, prostě tam není žádná závazný, není to závazné, co se týče toho návrhu, ale je třeba se tím návrhem zabývat. Tedy reciprocita tam není. A ještě jasnější je to upráv na informace. Když se podíváme na znění smlouvy, tak je tam omezené právo na informace, které se týká jistých pouze speciálních dokumentů. 319 eh, odstavec 1 eh, se zmiňuje o komise a parlamentu a 319 eh, odstavec 2 eh, zde se zmiňuje výslovně pouze parlament a stejně tak je to upraveno v finančním nařízení. To znamená, i v oblasti práva na informaci neexistuje žádná reciprocita mezi radou a parlamentem. Eh, bylo mi tedy možné zvážit, zda důležité informace, které dostává parlament pomocí odstavci 2, je nutné poskytovat také radě z povinnosti, která vyplývá z povinnosti na lojální spolupráci, ale z hlediska primárního práva nemáme tady takto velké právo na informace. Děkuji mnohokrát. Paní Šatě eh, si nepřeje eh, k tomu nic poznamenat a proto bych tedy na závěr naší diskuze udělil slovo naší paní zpravodajce, paní Ayala Sender. Prosím. Děkuji. Eh, je mi eh, líto té věci s webem, protože nebylo úplně jasné, kdo je autorem jakých či kterých dokumentů. Takže tím odpovídám na tu možnost konzultace stránek eh, skupiny liberálů. Děkuji za prezentace, které nám umožňují pochopit, jaké nové výzvy nás čekají. Uspořádání tohoto semináře podle mne bylo dobrým nápadem i proto, abychom zdůraznili radě, eh, která nepovažovala za nutné přijít, abychom tedy vysvětlili stanovisko, jaké máme. Eh, myslím, že veřejná debata u eh, takové věci, která se týká toho, proč některá instituce si nepřeje takovouto kontrolu, je užitečná. Víme, že budování Evropy Eh, jsou tu ještě prvky, které potřebují eh, dozrát. Jedná se o záležitosti například zralosti demokratické kontroly, eh, co se objevilo už tedy na národní úrovni, co se bude na evropské úrovni. Co se týče legitimity demokratické ze strany rady, respektuje národní parlamenty, ale nechce skládat své účty Eh, ohledně plnění evropského rozpočtu, neboli ohledně peněz všech daňových poplatníků. Nechce je tedy předložit jediné instituci, která je přímo demokraticky volena, a to je Evropský parlament. Takže je třeba vést diskuzi, jak už bylo řečeno, to je diskuze, která přesahuje čistě akademický rozměr. Samozřejmě, že potřebujeme eh, takovéto informace a prezentace, abychom mohli postoupit dál. Další vývoj uvidíme v následujících týdnech ještě před mimořádnou radou, která bude přijímat důležitá rozhodnutí o rozpočtu. A je zjevné, že v této, eh, v této eh, bitvě zodpovědnost eh, radio proti parlamentu je takovou vedlejší škodou. Je mi líto, že k něčemu takovému došlo. Budeme pracovat nadále na tom, aby celý evropský rozpočet byl eh, předkládán ke kontrole Evropskému parlamentu. Já jsem vstoupila sem do Evropského parlamentu v roce 1997 a tehdy eh, skotský kolega z, eh, z výboru pro životní prostředí mi dal jednu velkou lekci, kterou jsem vždy respektovala. Já jsem mu říkala, nebo nazývala se mě pane předsedo, to, co si přejete e, udělat, není napsáno, ale on mi říkal, právě proto, že to není nikde napsáno, tak se to může vyzkoušet. Takže já si myslím, že právě proto, že to nikde není zapsáno, e, tak rada eh, by neměla e, říkat, že, že to nemáme činit. Účetní dvůr předkládá své komentáře, eh, rada přijímá tyto komentáře, odpovídá. Takže přijímá to, že plnění rozpočtu ze strany eh, eh, účetního dvora je v pořádku a doufáme, že jednoho dne rada možná z prostředky, eh, které navrhuje paní Šaltě, ať už to je tlak eh, mediální nebo politický, rada pochopí, že je lépe být, eh, chovat se transparentně vůči veřejnému mínění, které by tak nemělo pochybnosti o legitimnosti. Neobracelo by se s kritikami na Eh, instituce, takže by bylo dobré, aby rada přijela takovouto kontrolu. A to proto, aby respektovala občany a jejich právo vědět, co se děje s jejich penězi. My tedy nadále na tomto budeme pracovat. Tento seminář byl dalším pokusem o to, aby rada mohla vysvětlit své stanovisko. Nicméně rada nepřijala pozvání vybídneme je, vyzveme je, aby se zúčastnili plenárního zasedání, budeme pokračovat naší práci dál. Ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji paní zpravodajce Ayala Sender eh, za shrnutí problematiky. Skutečně náš výbor se tím bude zabývat dále. Nadále budeme hledat konstruktivní řešení, což bych chtěl zdůraznit právě na tomto místo. A také vaše komentáře, pane profesor Rosy, že rada za, pro své doporučení také možná potřebuje informace od parlamentu, tak eh, my to vidíme tak, že to by neměl být problém. Také se postaráme o to a budeme se zasazovat o to, aby podklady parlamentu byly co nejparal, nejtransparentněji dávány k dispozici. Myslím, že je to v zájmu našeho výboru, aby v případě vynakládání daňových prostředků panovala maximální transparentnost. Současně s tím ovšem Eh, si uvědomujeme, že absolutorium je právem parlamentu, nikoli pouze našeho výboru. My tady vykonáváme přípravné práci, nakonec je to práce pléna. Já tedy především bych chtěl poděkovat právním expertům, kteří nám se představili svůj pohled na věc a, a hloubkovou interpretace paní Šaltiel, pana Antpellera, pana Rossiho a samozřejmě také děkuji panu Pasosovi z právního servisu parlamentu. Eh, děkuji vám také za účast a věřím, že tímto seminářem jsme provedli další důležitý krok na cestě k právnímu vzdělávání a prohlubování zde právní povědomí s cílem s cílem v maximální míře uplatňovat demokratickou kontrolu. O to nám jde všem. Srdečně vám děkuji, děkuji sekretariátu, děkuji politickému oddělení, zejména panu Fischerovi za přípravu tohoto semináře, eh, což bylo velmi náročné. A na závěr bych tedy chtěl poděkovat našim externím hostům, a předat jim malé připomínkové dárečky. To bude o, ne, o 50 letech Evropského parlamentu. Děkuji vám a, a pardon, ještě se zapomněl na jednu věc. E, pan Nanelich je mezi námi dnes naposledy jako člen sekretariátu přechází na významný post v komisi. Přejeme ji všechno nejlepší a mnoho úspěchů v další práci a chtěl bych poděkovat za podporu, kterou nám zde poskytovala Poleta a doufám, že se brzy uvidíme.